Dobrý den. Srdečně vás vítám na dnešní schůzi Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pořad jednání máte před sebou, právě tak máte kont News v příslušných jazycích. Žádné změny pořadu jednání nebyly navrženy a proto můžeme eh, začít rovnou s bodem číslo 3 a sice se zprávou OLAFu za rok 2015. Je to 16. Eh, eh, zpráva eh, od tohoto úřadu. Vítám tady pana generálního ředitele Kesrela, Kesslera a pány a dámy z OLAFu. Naší zpravodajkou je paní Pitera. Pane Kesslere, máte hned slovo. Prosím. Von hier. Okay, danke. Eh, buon pomeriggio. Avete ricevuto... Dobré odpoledne. Obdrželi jste... Aha, jaký jazyk? Takže angličtina. You have received the... Obdrželi jste výroční zprávu OLAFu, eh, kterou instituce eh, dostali k 31. květnu, stejně jako média, a já vám je také dnes chci představit několik výtisků a je k dispozici u vstupu do místnosti. Dostal jsem několik minut na svoji prezentaci, takže budou odjety jenom o několika hlavních věcech máme jenom čtyři slajdy a mm, u zbytku eh, se opřu o ten 40 stránkový text. A samozřejmě rád vám odpovím na eh, vaše dotazy. My jsme se eh, v předchozích letech pokusili tu zprávu nastavit co nejkomunikativněji. Doufám, že se nám to podaří zvětšit, jinak si to nebudete moci přečíst. A přidali jsme tam nové údaje, které si myslíme, že by pro vás mohly být zajímavé. Je naší povinností tuto zprávu podávat a podávat tedy k OLAFu zprávu. Zpráva OLAFu tedy podle nařízení má být o jeho vlastní činnosti. Je tedy o, o naši odpovědnost, o transparentnost ohledně naší práce. Je to ale také zpráva o práci, kterou děláme s partnery, to znamená s evropskými institucemi a se členskými státy a jejich úřady a eh, v oblasti boje proti podvodům. Čili k tomu tam také něco je. A za třetí to je zpráva, to je důležité, o podvodech proti finančním zájmům Unie. Čili jsou tady především tři věci, které by vás mohly zajímat v této zprávě. Pustím se do té první. To znamená práce Olafu a jeho šetření. Tady vidíte dvě tabulky. V písemné verzi zprávy je tabulek více. Téhle otázce. Tyhle tabulky jsou takovým schrnutím. Vidíte zde eh, šetření vedené Olafem v posledních osmi letech. Minulý rok jsme tedy zachovali ten vysoký eh, výkon, který jsme nabrali eh, v posledních čtyřech letech. Jenom k minulému roku eh, letos byl rekordem, loňský rok byl rekordem v OLAFu, pokud je o počet uzavřených eh, šetření 304 oproti třeba 250 v předchozím roce. Máme tam mírný pokles v minulém roce, pokud je o počet zahájených šetření a stálý počet, vysoký počet eh, vydaných doporučení. Těch 8 let je také zajímavých z jiného důvodu. A to eh, ukazuje tabulka ve spodní části. My jsme srovnali ty šetřící výkony OLAFu za čtyři roky před reorganizací a čtyři roky po reorganizaci. Víte asi, že jsme provedli eh, interní reorganizaci OLAFu k 1. Eh, lednu 2012. Takže teď můžeme sledovat eh, čtyři roky oproti jiným čtyřem letům. A výsledky vidíte tady v té spodní části, v té spodní tabulce. Když to schrnu, tak jsme téměř eh, zdvojnásobili eh, šetřící kapacitu OLAFu. Vidíte, že počet šetř, eh, nebo doporučení vydaných během let po reorganizaci je vyšší o 83% oproti počtu doporučení vydaných v předchozích čtyřech letech. To tež platí, nebo ještě více to bylo u uzavřených šetření 93%, 86% více bylo zahájeno šetření a 57%, o 57% narostlo, narostly dokončené výbory, výběry. To samozřejmě závisí tento počet na k množství přicházejících informací, které narůstají, ale to my samozřejmě neovlivňujeme. Takže Olaf, a teď můžeme říci, má statisticky soustavné podklady k tomu, aby prokázal, že zvýšil výkonnost a mimochodem o 18% snížil trvání šetření. A také máme eh, rekordní minimální počet zaměstnanců letos 422. Minulý rok je to mimochodem ve zprávě 36 eh, na straně, eh, tedy ve zprávě Měli jsme 40, 50, 40, 40, 40 a loni 422. Takže s menším objemem zdrojů se nám podařilo vykonat eh, dvojnásobný objem práce. A teď se podíváme na další slide. Tady máte takové shrnutí. V písemné eh, verzi mám více údajů ohledně eh, našich styků s národními soudními instancemi. A o kázeňských doporučeních ze strany OLAFu a přijatých krocích ze strany národních úřadů v zprávě je to také o je to také po jednotlivých státech. Míra odsouzení 47%, takže to není špatné, ale mohlo by to být lepší. Také jsou eh, tady údaje bez eh, vyšetřování případu SAPART. To bylo vyšetřování, financování předstupní pomoci před lety, kde byl poměrně vysoký počet eh, zamítnutí nebo tedy neodsouzení v Rumunsku a Bulharsku. Bez těch případů SAPART máme v Evropě tu úroveň rozsudku úspěšných 52%. Také pokud jde o eh, vydaná doporučení jednotlivým institucím, tak tam vidíte čísla v té spodní tabulce. a také to, co ty instituce udělali samotné. Potom tam máme další slide, který jsme eh, předložili tento rok. A doporučil bych vám, abyste si to prostudovali, protože to je potenciálně velice rozsáhlá tabulka. Mimochodem, eh, v té písemné zprávě jsou dvě tabulky. Tady je tabulka toho, čemu bychom mohli říci eh, finanční dopad našich eh, šetření. To znamená šetření OLAFu a šetření členských států k fondům EU. Tady ta tabulka se týká strukturních fondů a zemědělství, zemědělských fondů. Tady po členských státech vidíte, kolik odhalených podvodů nebo nesrovnalostí byl oznámen členskými státy a jak velký finanční dopad to mělo. To znamená nejenom odhalení, ale i ten dopad. To znamená procento prostředků, které ten členský stát obdržel. Co z toho ten členský stát našel sám? jako eh, podvody. Takže dokážete to porovnat členský stát po členském státě. Jsou to eh, zajímavé případy sami o sobě. Jsou to eh, údaje, které jsou předatelé ze zprávy PIF. To znamená, že jsou to údaje členských států. A já si myslím, že čím víc členský stát podává oznámení, tak to ukazuje eh, jeho schopnost eh, provádět kontrolu. že ono to není těžké to odhalit a někdy to může být bolestivé, protože potom je třeba ty peníze vracet. Takže vidíte, že celkem 1,9% hm, je odhaleno doma a ale mezi ženským státy se to velice liší. Eh, ty sloupky vpravo ukazují činnost OLAFu, šetření OLAFu v daných členských státech. A to v případě strukturálních a zemědělských fondů. Vidíte tam, vidíte tam počet č, řízení ve členských státech a vidíte tam také finanční dopady aktivit OLAFu po jednotlivých eh, členských eh, státech. Jak to vypočítáme? Je to částka v eurech toho eh, na těch finančních doporučeních vydaných k těmto fondům členským státům. Já bych vás upozornil na ten evropský průměr, kterým je 0,42%. To znamená 215 šetření a tak je to zapsané zde, se to týká třech let 2013 až 2015. Takže můžeme eh, říci, že činnost všech těch eh, služeb, to znamená šetření, auditu, kontroly, ve všech členských státech v těch posledních třech letech v této oblasti vedlo k mm, doporučení navrácení částky v hodnotě 1,9% vydaných prostředků a předaných prostředků. A v témže eh, roce činnost eh, eh, lidí Olafu poukázala na 2,42% a těch vydaných prostředků, takže Olaf se dvěma lidmi dovedl k dosažení finančního dopadu 22% ve všech službách eh, ve členských státech Evropské unie. To myslím ukazuje, že finanční dopad OLAFu je téměř eh, pětina to je, myslím, velice podstatné. Vždycky, když přijdu do parlamentu, tak mi eh, dochází čas už brzo a to už se asi děje i teď. Takže několik slov závěrem, abych schrnul toto. Tady jsou eh, pozitivní eh, mm, výsledky OLAFu po reorganizaci všechny čtyři roky od té reorganizace. Další věc, o které jsem hovořil, je, že se ukazuje, že nejznepokojivější trend, eh, který jsme zaznamenali, je eh, rostoucí počet složitých přeshraničních finančních trestných činů, které se těžko odhalují a šetří vzhledem k eh, rozstříšenému národnímu přístupu národní úřady. Další věc, kterou jsem chtěl potrhnout, je omezení šetření OLAFu ze strany práva, což nám brání dělat eh, účinnější šetření. Připomenul bych vám, že OLAF nemá přímý přístup k bankovním informacím. A potom je pro nás těžké eh, dělat komplexní eh, finanční šetření svědci Eh, přestupují před OLAF jenom dobrovolně a, a právní základ, který se týká činnosti OLAFu ve členských státech, je a, eh, zastaralý a, a těžkopádný, řekněme. A potom bych ještě řekl, že nadnárodní povaha hm, podvodů, to znamená celoevropské podvody, nás vede k tomu, že potřebujeme silný evropský orgán, který by mohl nejenom šetřit, ale také stíhat. A tím by byl nezávislý evropský veřejný žalobce, ale to víte docela dobře, protože váš výbor se to důležitou otázkou zabývá. Tím jsem se dobral tedy ke konci své prezentace a rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji vám za tuto zajímavou zprávu a za dobré novinky, které jsou eh, natolik dobré, že ohledně, eh, eh, ohledně efektivity je třeba položit pár otázek. Nyní dám slovo paní Pitera, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejdříve chtěla poděkovat za tuto zprávu. Je to už 16. zpráva a čtvrté od reformy, takže můžeme eh, určitým způsobem to porovnávat a hodnotit, ale eh, rád bych také vyjádřila eh, určité pochybnosti a požádala o, o dopřesnění na řady témat. V každé z posledních výročních zpráv dostáváme informace, že se podařilo snížit počet nevyřízených záležitostí. Jestli tak dlouhou dobu eh, OTAV, OLAF eh, snižuje počet nevyřízených záležitostí, tak bych chtěl vědět, kolik ještě nevyřízených eh, věcí mm, máte k došetření a jak dlouho počítáte, že ty věci, nebo kdy, kdy, kdy budou dořešené. A ještě další otázka. V výroční zprávě jsou informace, že v roce 2015 se znovu povedlo snížit dobu ošetření. A, na stranách, na 8 a 9, tedy e, v kapitole 8 až 9 na straně 16 říkáte, že se zkrátila akorát selekce, ale déle, e, délka té šetřící fáze e, už 4 roky roste a teď už je to eh, delší pro všechny zprávy o 1,5 měsíc a, a 3 měsíce u těch už uzavřených věcí. Tím, eh, čím je eh, dáno toto prodloužení procesu dále, až 1223 zpráv z 1442 podání bylo odmítnuto v eh, fázi selekce. Proč je tak velký počet eh, podání odmítnuto? Jsou eh, podání, která byla odmítnuta vzhledem k překročení časového limitu k zahájení postupování těch dvou měsíců? V roce 2014 dozorčí výbor OLAFu zdůraznil, že důvěryhodnost a kompletnost informací nemohla být eh, dostatečně eh, využita eh, výběrčími, protože je tady to dvouměsíční časové období, které je stanovené manažerským plánem. Hodnotí Olaf nějak důležitost ty, těch odmítnutých věcí a jak je klasifikuje? Na straně 18 eh, zprávy OLAF máme dále informaci o tom, že eh, v eh, roce 2015 bylo přijato nejvíce nebo vyrobeno nejvíce 600 cigaret v historii, 619 milionů, ale ten nárůst, nebo tedy z těch, jedná se o konfiskace, ale bylo to jedině díky spolupráci s národními úřady v rámci skoordinovaných případů. Tam to bylo ze 168 na 602 milionů. Zároveň mohutně poklesla počet cigaret z, získaných za pomoci Joint Custom Operation ze 132 na pouhých 17 milionů těch cigaret. Mohli byste vysvětlit, jak to, nebo kde se berou tak velké rozdíly mezi výsledky těch dvou operací? Je to eh, nějaká jednorázová situace? Nebo je to nový nějaký rozsáhlejší trend? Na straně 21 vaší zprávy najdeme, že Evropský ochránce veřejných práv zahájil tři věci související s činností Olafu v roce 2015 a jednu z nich uzavřel v, v témže roce. Ale my tady nemáme žádné informace o tom, kolik věcí z předchozích let bylo ukončeno v roce 2015 tímto ochráncem, ani jaké byly eh, jejich výsledky. Mohli byste, prosím, doplnit tyto informace? V roce 2015 eh, ten eh, následující problém. Olaf podepsal eh, dohodu o administrativní spolupráci s Angolou, Moldavskem a Senegalem. Mohl bych poprosit o vysvětlení, proč pouze s těmito zeměmi? V roce 2015 členské státy Olafu předali 65 informací k korupčním podezřením. Jak byste jste sám říkal ve své zprávě, Informace tohoto typu jsou obyčejně nej, eh, nejvíce vedoucí k cíli. Nicméně eh, od reformy eh, OLAFu je to nejméně. Je to o polovinu oproti roku 2012, kdy bylo 115. Lze nějak vysvětlit příčiny poklesu počtu těch hlášení? Analyzovali jste to nějak? Další věc se týká spolupráce s dozorčím výborem. Ten byl povolán, aby sledoval, jak Olaf plní své šetřící úkoly, tak aby byl posílen ve své nezávislosti ve výkonu svých kompetencí, to je článek 15, odstavec 1 a nařízení k OLAFu. Ten dozorčí výbor má obecně eh, závazek eh, nebo povinnost eh, sledovat situaci tak, aby zajistila procedurální garance a hm, tedy dokončování šetření OLAFem. A ten dozorčí výbor od roku 2013, tedy od Eh, doby zřízení eh, si stěžuje na eh, nedostatečný přístup k jednotlivým šetřením. Stěžuje si na to, že se dostává přístup jenom k vylosovaným případům. Stěžuje si na ohraničení přístup ke všem věcem a k informacím, které souvisejí s jeho povinnostmi. Dozorčí výbor se také stěžuje, že OLAF neumožňuje ověřování času přijetí těch šetření proč jsou ty informace, které jsou eh, výru, výboru eh, zpřístupňované jenom eh, náhodou, náhodným způsobem, výběrově? Proč si stěžuje, že z hlediska 900 šetření mm, byla jenom asi polovina doporučena podle OLAFu je jich 92 z 95. Sekretariát dozorčího výboru provozuje eh, tedy OLAF podle článku 15 eh, odstavce 2, tedy pardon 8 nařízení o OLAFu. Ten sekretariat je funkčně eh, spojen s dozorčím výborem, ale pracovníci sekretariátu administrativně podléhají generálnímu řediteli OLAFu. Taková ta situace vedla k určitým konfliktům střetu zájmu, jak například eh, případ 2 2012, podle kterého eh, pracovníci sekretariátu eh, obdržel, získávali rozporuplná doporučení. Nařízení parlamentu a rady, kterým se doplnilo nařízení z roku 2013 ohledně sekretariátu dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj s finančními podvody OLAF, ten sekretariát eh, bude provozován Evropskou komisí a nikoli OLAFem. Prostředky rozpočné, které se týkají sekretariátu eh, v eh, kontrolního výboru nebo dozorčího výboru, budou přesunené z rozpočtové položky OLAFu do rozpočtové položky a personálního plánu Evropské komise. Ten návrh v rámci kompromisního balíčku eh, schváleného mezi institucionálním, tedy při institucionálním vyjednávání O tom se bude hlasovat eh, zítra na eh, našem výboru. Co si myslíte o takovém řešení? Jak vnímáte aktuální spolupráci OLAFu s eh, dozorčím výborem? Jak by se mohla eh, zlepšit spolupráce v příštím eh, roce mezi OLAFem a dozorčím výborem? Dále. Jaký je počet uzavřených věcí s vydanými doporučeními? Proč je Olaf nevyjmenoval v eh, zprávě. V roce 2015 jenom 47% všech věcí předložených eh, eh, vnitrostátním soudům tedy skončilo rozsudkem. Proč 53% nebylo přijato k tedy soudu? k soudnímu projednání. Bylo to jenom nedostatkem dostatečných důkazů k přijetí dalších trestních kroků proč nebyly dostatečně zdokumentovány eh, tyto věci, těch 53%. Další otázka. A to už je eh, vlastně takové schrnutí. Mm, vysvětlení eh, to ehm, těch příčin odkládání věcí soudy. Pokud jde, dále pokud jde o doporučení finanční možnost eh, nalezení indikátorů, které by pomohly eh, posoudit nejenom eh, rychlost a množství šetření prováděných OLAFem, ale i jejich stranost a jakost a potom posoudit zlepšení spolupráci s dozorčím výborem. Byly by vhodné též informace na téma těch koordinačních postupů eh, provázených příslušnými orgány eh, členských států a potom poskytnutí informací ohledně účinnosti eh, v implementace finančních doporučení OLAFu. To je vše, děkuji. Tak pane generální řediteli, to je spousta otázek. Nevím, jestli spousta z nich nebyla zbytečných. Každopádně, pokud nejste schopen teď odpovědět ústně na všechno, můžete nás, nám to klidně poslat i potom písemně. Máte slovo. Posso parlare in italiano? Sì. Eh, mluvit italsky, dobře, tak aspoň jednou. Deset otázek celkem. Eh, takže já eh, to vezmu podle pořadí, tak jak mi byly poležena. Takže ty případy, které se vlečou Eh, takže tady neexistuje definice toho, co je ve skluzu, eh, jak dlouho má být ta lhůta. Jediná věc, kterou k tomu mohu říci, je, že my máme takový indikátor, ukazatel, a to je, že na stránce, aha, to se týká délky řízení, to je na stránce 15 tam se hovoří o e, procentu vyšetřování, tedy řízení, která byla zahájena a která trvala více než 20 měsíců. Délka, průměrná délka, jak vidíte, je 18 až 19 měsíců. To je průměrná délka řízení, vyšetřování. Ano, já myslím, že mikrofon funguje. Je to teď lepší zvuk? Now to... Dobře, takže my máme průměrnou délku, kterou, eh, jak jsem řekl, která je, dejme tomu, 18-17 eh, měsíců, ale také, abych odpověděl kompletně na otázku paní zpravodajky, tak procento vyšetřování která ještě neskončila a která jsou delší než 20 měsíců, tak jak to tam vidíte. My máme i 8 let dokonce a vidíte, že ve skutečnosti je to mini, minimum, je eh, eh, v podstatě historické minimum, které jsme dosáhli pouze 22% vyšetřování trvalo více než 22 měsíců. Eh, kdežto dříve, předtím, než, se, než eh, proběhla eh, reorganizace, tak to bylo 36 měsíců a 41 měsíců a teď je to méně po reorganizaci. Do konci, ke konci minulého roku to bylo 22%, tedy pokud je to délka větší než 20 měsíců, tak lze říci ano, že se to vleče, ale my nemáme nějaký deadline pro uzavření vyšetřování, ne. Eh, pokud je třeba tři roky, tak budeme vyšetřovat tři roky a pokud jsou třeba čtyři roky, tak budeme vyšetřovat čtyři roky. Některá vyšetřování, která zahrnují i třetí země, nebo ze své povahy jsou to věci komplikované, tak prostě si vyžádají určitý čas. A já tedy říkám, že, jak vidíte, mm, to spoždění v podstatě teď je na nejnižší možné míře v celé historii OLAFu. Opakuji, že eh, my jsme v dobré formě teď, když je to těch 20 měsíců. A druhá otázka. Zdali se s ní zkrátila ta doba na vyšetřování? No, ne, teď je to ve skutečnosti asi, teď je to delší. Ano, my jsme řekli, že po reorganizaci, když si to srovnáme eh, ty čtyři roky s eh, situací před reorganizací, tak došlo ke snížení 18 jak se dočtete. Tam vidíte, tam máme eh, celou řadu údajů, velice transparentních údajů, které to reflektují. A eh, ta vyšetřovací fáze v minulém roce, pokud to srovnáme s předchozím rokem, tak se eh, prodloužilo tedy o 15 dní průměrně 10,1 bylo dříve, teď je to 10,7 měsíců, tedy mm, asi o 17 dní, takže já si myslím, že to, mě, to nás ale nemusí Eh, eh, to nás nemusí nějak zneklidňovat, protože eh, se zlepšila ta fáze před zahájením vyšetřování, tedy když dochází k selekci těch kaus, takže my v podstatě teď uzavíráme více kaus a to neznamená, že každý rok bychom měli si vést lépe než předchozí rok. Samozřejmě já budu rád, když příští rok se nám podaří zachovat stejnou výkonnost jako tento rok. To není žádná soutěž, abychom soutěžili o to, že každý rok budeme lepší a lepší, ale protože je třeba si uvědomit, že máme méně zdrojů. A proč eh, tam je tolik těch dismysl, kdy eh, tedy upustíme od vyšetřování? Takže to tady asi panuje velké nepochopní já to asi vysvětlím. Především, proč je tam tolik těch dismysl, takzvaných. Vy vidíte, že v posledních letech je to situace konstantní, máme, eh, tedy dejme tomu, dostaneme 100 podnětů, anonymních eh, podnětů nebo od institucí a my eh, tedy odložíme, odložíme o 75 až 80 Z jakého důvodu? proč eh, odložíme tolik, při, tolik eh, eh, podnětů. My zde máme článek 15 nařízení, který nám říká, že musíme vzít do úvahy, jaké jsou naše kompetence. Musíme vzít do úvahy, zda existují dostatečné indicie, důvodné podezření tedy. A potom také nařízení nám píše, že musíme vzít do úvahy i efektivní využívání našich zdrojů, to znamená princip proporcionality a subsidiarity. To jsou důvody, proč odkládáme věci. A ten ukazatel tedy je ukazatelný. 75 až 80 podnětu se odloží. A to reflektuje i počet vyšetřování, která to číslo je také konstantní za poslední tři roky, téměř dvojnásobek eh, než eh, v předchozích letech. Takže my teď děláme více vyšetřování, víc, vyšetřujeme více kaos než předtím. A tady panuje velké nepochopení já nevím, zdali to řekl Supervisory Committee, tak jak tady řekla paní zpravodajka. Pokud ano, no tak um, asi tedy uh, to uh, byla velká mílka, by to byla od uh, tohoto dozorčího výboru Supervisory Committee. My nemáme žádný deadline dvou měsíců, do kterého bychom měli dokončit selekci, výběr. Pokud dostaneme třeba nějaký podnět, potřebujeme 15 dní, na, na, pak bude 15, 15 dní, pokud potřebujeme 4 měsíce pro eh, tedy selekci, tak to budou 4 měsíce. A my de, máme číslo 95% podnětů, které dostaneme, tak se eh, vyřeší do dvou měsíců, to znamená do dvou měsíců generální ředitel rozhodne, zdáli o tom podnětu, zdali se bude vyšetřovat nebo ne a takže byl to 90, bylo to 95%. Většinou tedy to trvá měsíc, eh, eh, kdy, eh, do, který potřebujeme, abychom prověřili ten podnět a rozhodli, zdali budeme vyšetřovat nebo ne. A to jsou prostě rozhodnutí, která nelze urychlit. A my, my tedy Eh, to, nemáme tady pevnou lhůtu, do které musíme tedy rozhodnout, zdali zahájíme řízení, vyšetřování tedy nebo ne. A pokud bude potřeba čtyři měsíce, tak budeme čtyři měsíce. A potom my rozhodujeme ne na základě toho, jaká doba vypršela, zdali dva měsíce již vypršely nebo ne, ale eh, rozhodujeme eh, o tom podnětu fundovaně třeba. Tady ty cigarety byly změny. Proč? No, máme méně zajištěných eh, cigaret eh, na, mm, v rámci celních operací. No celní operace, to jsou operace, které se provádějí každý rok s celními zprávami v celé Evropě, ale to se týká nejenom cigaret, to se týká dalších padělaného zboží různého nebo e, dalších úniků. A takže v roce 2014 tam došlo k velkému nárostu, poněvadž jsme měli joint custom Operation, která se týkala pašovaných cigaret, ale to se neopakuje každý rok, kdežto vyšetřování OLAFu nebo spolu s členskými státy, tak uvidíte tam, že zde máme konstantní hodnotu v minulém roce. Došlo k tomu, že se čtyřnásobil ten objem takto zajištěných cigaret. To je pozitivní. A ombudsman, no, my my mm, má, eh, samozřejmě ty věci, které se dostanou k ombudsmanovi i k soudu, tak eh, to jsou mm, tedy eh, tam se dostane pouze málo věcí, málo případů za rok. Mm, v průměru v roce, pokud je ombudsmana, tak teď máme 430 vyšetřování, která probíhají. Otevřených kaus je 430 a vždycky tedy, to je tak 400-500 průběžně a z těch pouze dvě ty věci skončily u ombudsmana v minulém roce. Nebo více? No, tři. Možná tam se píše tři, takže dvě nebo tři. Kauzy skončily u ombudsmana. Ano, samozřejmě e, a ombudsman potom řeší vždycky ten konflikt a v jednom případě nám dal zapravdu, v dalším případě nerozhodl nic a další věc ještě nebyla vyřešena ombudsmana, další věci ombudsmana nejsou, takže Mm, pokud víme, žádné jiné věci u ombudsmana nejsou. Pokud ano, tak to bude vědět ombudsman, když to ví ombudsman, ale většinou, když se to dozví, tak se to zveřejní a my se to také dozvíme. Já si nemyslím, že další kauzy by skončily u ombudsmana podle mých znalostí, tedy, a které by se týkaly tedy nás. A my nemáme ne, ne tedy smlouvy o správní eh, spolupráci se zeměmi, které bychom uzavírali. Ne, my máme dohody o spolupráci s konkrétními orgány konkrétní země třeba. Mm, tak to máme se Senegalem nebo s Angolou e, i, aha, ještě s kým? s já neříkám se zeměmi, když tady jmenuji eh, tedy země, ale je to, je to, je to protikorupční centrum z Moldavska, protikorupční úřad ze Senegalu a e, úřad z Angoly, tedy tak bych to měl nazvat, protože to jsou země, s jejichž orgány jsme spolupracovali a mm, v podstatě my eh, tedy uzavíráme takovéto dohody s úřady třetích zemí, kdežto s evropskými zeměmi tam spolupracujeme dobře, tam na to ty smlouvy ani nepotřebujeme. Ale se třetími zeměmi ano, tam je třeba uzavřít takovou smlouvu o spolupráci s příslušným úřadem, třeba teď eh, s Národním úřadem pro boji proti korupci z Ukrajiny. Například s nimi jednáme protože pokud bychom chtěli provádět nějaké vyšetřování na Ukrajině, což bychom měli, tam se to týká čerpání fondů, tak to nestačí eh, jenom napsat do přílohy eh, k eh, k asociační dohodě. Ne, my musíme mít skutečně tam lokálního partnera, abychom mohli spolupracovat s lokálním partnerem, tak musíme uzavřít smlouvu o správní spolupráci. To je tedy smlouva s krátkou AKA, máme ji s Ankolou, jak jsem řekl, ne, opravuji se s příslušným orgánem Angoly, Senegalu, Moldavska, tedy tam, kde se vynakládají evropské prostředky, tam, kde máme mandát provádět vyšetřování, ale samozřejmě nemůžeme tam vyšetřovat sami, tam musíme mít na to lokálního partnera. A proto Olaf se vždycky snaží nalézt partnera v dané zemi, se kterým potom provádíme vyšetřování. A ještě další informace od členských států se snížily početně. Já si nemyslím, že tolik by se snížily. Možná že já nevím, já jsem si to nevypočítal, ale tento rok, pokud vím, máme informace, které eh, nám poslali member state. My z 94 jsme teď dostali 74 pouze, možná nevím, proč se to snížilo, ale možná na to existují různá, vyšet, různá vysvětlení. To neznamená, že členské státy musí nám předávat informace. Ne, členské státy nebo příslušné orgány členských států musí sami bojovat proti korupci a proti zneužívání eh, evropských fondů podle principu subsidiarity. A pouze tedy nám signalizují ty případy, které mají přeshraniční dimenzi nebo eh, ty případy, které nejsou schopny sami vyřešit. Takže zde mm, platí premisa principu subsidiarity. Ne všechny orgány všech členských států jsou jak bych řekl, eh, ochotný nám předávat eh, všechny ty kauzy, eh, jak jste viděli, do, finanční dopad našeho vyšetřování je daleko vyšší než finanční dopad vyšetřování, které provádí příslušné orgány členských států. Takže pokud tam postoupí nějakou věc, tak to znamená že potom vlastně to, že se musí vracet peníze Evropské unie. Dále Supervisory Authority. No, dobře. Teď se pokusím o stručnost a možná to nebude politicky korektní, ale říci mi, že Supervisory Committee nemá dostatečný přístup k informacím, no to je nesmysl, nonsense. Je to jasné? To je nonsense. A takže e, to o tom, tady máme na to jasné důkazy, data. Eh, eh, stovky informací od nás dostane Supervisory Authority eh, stovky informací obecného charakteru. Jsou stovky různých zpráv, údajů každý rok. 122 zpráv třeba o vyšetřování, které trvají déle než 12 měsíců, potom veškerá doporučení, která my sformulujeme a tak dále a tak dále. A potom, potom pouze, pokud si pamatuju, ve dvou případů, ve dvou případech nedostal přístup k, a to se týkalo konkrétních případů. Proč? Poněvadž eh, to je podle předpisu. Eh, eh, samozřejmě já jsem za to i placen, jako, protože podle zákona jsme neměli toto poskytovat a i e, my tedy jinak poskytujeme veškeré informace, které jsou e, definovány ve working arrangement, to je to, co bylo podepsáno a co se týká přístupu k informacím. A my to respektujeme doslova a e, zcela tedy dodržujeme. E, pokud e, se vám to nelíbí, tak to změníme. Dobře, třeba někdo z vás si pamatuje, jak, že tedy zde byla dohoda takováto a třeba se vám zdá, že Supervisory Committee nemá tedy dostatečný přístup k informacím ale přece vy máte elektronický přístup, nebo ten supervisory committee má přístup k našemu eh, informačnímu systému, kde se eh, zpracovávají ty kauzy, takže to všechno eh, bylo dohodnuto na kolegiu a většina rozhodla takto. A a takže mm, pokud se to nelíbí někomu, tak je třeba požádat je, to kolegium, aby se to opět změnilo. Takže my mm, dáváme, poskytujeme veškeré předpisy, zákony, které, pardon, poskytujeme veškeré údaje podle předpisu, podle zákona, které jsme povinni poskytovat a ty, které nemůžeme poskytovat, neposkytujeme. A pokud eh, se to má změnit, tak eh, mm, mm, je třeba eh, tedy to změnit zase v předpisech a ne eh, potom jenom si stěžovat, že tomu tak není. Konflikt zájmu, střed zájmu, no střety zájmu, no sekretariát, supervisory committee, no jaký konflikt zájmu, kde by se to vzalo? Eh, píše se v nařízení, Eh, v 883 se píše, že sekretariát eh, eh, od roku 92 až do dnes tedy je tam mm, takto definován a pokud to chcete změnit, tak to změňte opět. Můžete to iniciovat. Kdo chce, tak ať to iniciuje. Dobře, nic to nestojí, tak to udělejte. A proč bych to měl dělat já? Já jsem Olaf, ale já musím jako Olaf respektovat nařízení z roku 92. A nám to ale vyhovuje. Samozřejmě Supervisory Committee řekl potenciální konflikt zájmu. Ne, že by tam skutečně existoval. Pokud by tam skutečně existoval, tak mi to řekněte a já to budu řešit. Ale on není takový konflikt zájmu. Ale potenciální, no, zatím se může skrývat cokoliv za potenciálním střetem zájmu. Takže Eh, pokud to chcete, tak můžete iniciovat změnu. Já problém nevidím, ale pokud je tady nějaký problém s image, tak prosím. A rozpočet, no to není rozpočet eh, Olafu, ale to je rozpočet eh, komise. A hm, taky hm, to oni nikdy nevynaložili větší částku než tu ta částka, která byla jim dána k dispozici. A tak to je od jak těživa. O, o, takže v čem je problém? A e, udělal jsem něco špatně nebo ne? Ale e, e, vy, to vypadá, jako kdybyste tady mluvili mezi sebou o mně beze mě. Dobře, ale já nevím, kde se to vzalo, tyhle ty historky, že snad Eh, zde já jsem napsal dopis předsedovi Supervisory Committee a tam jsem to jasně řekl a uvedl, že eh, podle eh, mm, mm, žádostí jednoho člena Supervisory Committee, který podstatě předložil takovou částku nebo množství, pardon, předložil různé velké množství požadavků, to se nikdy nevidělo předtím, no takže on v podstatě potom ale, pokud vím, to stáhl, takže eh, eh, eh, je třeba, abyste se podívala na ten dopis, tam jsou uvedeny veškerá data a to jsem napsal já a tam jsem i uvedl, že prostřednictvím těchto žádostí, požadavků od jednoho člena Supervisory Committee, tak eh, v podstatě kvůli, eh, to byl čtyřnásobný počet žádostí nebo otázek eh, než v předchozích letech, tak Potom tedy v podstatě se stalo to, že jsme měli problém s rozpočtem ale mm, rozpočet za ten, má, e, za ten nese odpovědnost komise, ne já. Takže prosím vás, o tom bychom neměli mluvit, spíše bychom měli mluvit o závažnějších věcech, jako jsou podvody v Evropě. Ještě minutka, e, jedna další otázka. To jsou velice důležité otázky. Další otázka, poslední. Proč 47% e, uzavřených kaus? Ano, nebo proč eh, tedy v tomto počtu 47%, 47% eh, bylo uzavřeno a doporučení ale nebyla respektována. My jsme si provedli studii a eh, to je studie, která se týká veškerých soudních orgánů v Evropě a mm, na konci roku bychom ji měli mít k dispozici na podzim a tam vám řekneme, jak je to s těmi kauzami, a, u, u, které jsme uzavřeli a v jakém počtu ty příslušné národní soudní orgány e, zahájily e, vyšetřování nebo projednali je před soudem, takže e, Supervisory Committee, ten, pokud vím, již také zadal studii a obdržel od nás obrovský počet e, údajů, často citlivých, protože jde o soudní e, kauzy a asi, jak to vypadá, i Supervisory Committee k tomu vynese nějaké stanovisko, to bude určitě užitečné. A závěrem bych řekl, že Supervisory Committee měl údajně pochybnosti ohledně našich doporučení. Nakonec toho nic nebylo. A já chci říci, že my jsme požádali o stanovisko již před rokem. Více než před rokem jsme požádali o Supervisory Committee o stanovisko ohledně různých těch anonymních naštění, která jsme slyšeli tady před rokem. A, mm, a mm, údajně, že naše statistiky jsou sfalšované a podobně a Supervisory Committee to chtěl prověřit a Supervisory Committee k tomu jmenoval zpravodaje. My jsme zpravodaj předložili obrovskou spoustu údajů již před rokem, takže si to můžete konkrétně prověřit. A posud žádná reakce, žádnou odpověď jsme od Supervisory Committee nedostali a doufáme, že ji dostaneme velice brzy a že bude eh, to odpověď v tom smyslu, že jsme naše vyšetřování provedli dobře. Tak nyní má slova pan kolega De Jong, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dneska eh, je svátek, eh, když si tak čtu zprávu Olafu Jde to tam pěkně, členské státy eh, dodržují doporučení pěkně. Tady se dívám na ta procenta, tak doporučení eh, OLAFu nebo šetření OLAFu jsou mimořádně efektivní. A z toho se lze vyvodit akorát eh, jenom jeden závěr, a sice, že nepotřebujeme vlastně žádného evropského Eh, veřejného, eh, tedy eh, státního zástupce, protože stačí OLAF. Jde to všechno pěkně. Ale ta tabulka a cíle, které srovnávající doporučení a finanční dopady OLAFu oproti tomu, co členské státy sami dělají v oblasti podvodní, podvodu a nesrovnalostí, ta, a tam toho říká velmi málo. Já si myslím, že je škoda, že v tomto eh, roce eh, je tady nová metodika, protože v tom minulém roce, v roce 2014, eh, to bylo velmi povzbudivé. Tam jsme mohli odečíst, kde členské státy vlastně nedodržují doporučení OLAFu. A teď vidíme, já, já si to samozřejmě ještě uh, Eh, prostuduji a byl bych rád, aby takováhle čísla byla v výroční zprávě a eh, na jaké problémy eh, v praxi OLAF naráží. My se musíme zabývat tím, co se děje, proč ty věci soudy odmítají, které OLAF podává, co k tomu říkají členské státy. To si myslím, eh, že nestačí jenom jedna tabulka, kde se eh, ty tabulky schrnou. Ono nelze úplně srovnávat, protože tam v těch eh, číslech se určitě schovává víc, schovává víc než je na první pohled zřejmé. Potom za druhé, ve výroční zprávě na rok 2015 jsem očekával eh, pohled eh, do budoucnosti OLAFu. Co se všechno eh, změní v nadcházející době a jak se v roce 2015 na to OLAF připravuje? To znamená Evropské státní zastupitelství. Teď už je skoro na radě Můžeme vždycky říct, ještě nevíme, jak to přesně eh, bude fungovat, ale nevidím eh, žádný důvod, proč by ve výroční eh, zprávě se k tomu Olaf nemohl vyjádřit a připravit. A tam vůbec nic není. Potom jsou tady ty cigarety, o tom jsme se bavili v parlamentu. Parlament se vyjádřil jednoznačně proti těm eh, prodloužení eh, dohod eh, s výrobci cigaret. Je to obrovská ztráta lov. Já předpokládám, že se budete k tomu připravovat a tady vůbec se to neřeší ve vaší výroční zprávě, jak to vnímáte. Za třetí vy. Ve zprávě dozorčího výboru je ta známá kritika ohledně eh, priority eh, vaší vyšetřovací politiky IPP a jak se vytváří. Eh, Olaf na to reaguje, ale čekal bych v vaší výroční zprávě více o prioritách vašich vzhledem k novému vývoji. Jak se k tomu tedy Olaf hodlá stavět? Potom výroční zpráva OLAFu na rok 2014 měla tabulku, kromě tedy personální záležitostí, k tomu jsme měli nějaké připomínky, to bylo mimořádně nápadné, ohledně toho, že tam je tolik Ilaf, Italů a Belgičanů, kteří tam pracují a já bych čekal nějakou obdobnou tabulku, jestli se tam vede nějaká politika, která by ukázala, jestli tam vede, vede nějaká personální politika Eh, tak aby eh, to bylo národnostně vyrovnanější. A já jsem opravdu zvědavý, jak to eh, vypadá. A poslední věc je pro mě mimořádně důležitá osobně a doufám, že teď se také budeme moci pustit do práce, pokud je o ochranu oznamovatelů trestné činnosti související s korupcí. Jaké zkušenosti s nimi má Olaf? Co by Olaf doporučil? Co je nezbytné k jejich ochraně tak, aby to všechno hladce běželo. Děkuji. Děkuji. Další na seznamu řečníků je kolega Novakov. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já vím, že italština je velice vášnivý jazyk, ale pokud eh, tlumočení bylo v pořádku, tak z toho mám dojem, že eh, tady v této debatě panuje příliš mnoho emocí. Přitom ta debata by měla být především o kontrole financí. Tak to je pouze můj dojem. V roce 2015 bylo tedy dokončeno 304 vyšetřování. To je působivé číslo, ale působivá čísla už známe z dřívějška a já se nejsem jistý, jestli je to jediné kritérium kvality práce. Po podle eh, OLAFu bylo utraceno 888 milionů, z toho mnoho eh, na projekty, které se týkaly strukturálního financování. Eh, musím zaprvé říci, že k chybám dochází, když země absorbují evropské fondy a často se to týká byrokracie a neefektivních pravidel. Tyto chyby se většinou ukáží jako administrativní pochybení a omily a nenutně jako podvody. Nicméně mediální obrázek je trošku jiný jak si umíte představit. Chci tím říct to, že eh, Olaf by měl pracovat nikoli v zákulisí, ale před scénou a ve spolupráci s dozorčím výborem. Eh, tato spolupráce by měla být eh, vylepšena a potřebujeme lepší představu o práci Olafu. Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Maďarsko a Slovensko, to jsou členské státy s největším počtem údajných oznámení o podvodu podle této zprávy a já bych chtěl říci, že šetření Olafu právu v Rumunsku a Bulharsku se týkalo mnoha případů ze speciálních předstupových programů v oblasti rozvoje venkova a zemědělství v roce 2008. A určitě chápete, že datum není relevantní vzhledem k současné situaci. Nicméně, když to bylo zveřejněno teď, tak se těžko zveři- vysvětluje něco, co se stalo před osmi nebo devíti lety. A mě učili na univerzitě, na právnické fakultě, že pozdní spravedlnost není spravedlnost. Já neříkám, že tady to stoprocentně platí, ale říkám, že spravedlnost je spravedlnost pouze, pokud přichází včas. A těžko si umím představit, jak o deset let později zpráva nebo závěry nějakým způsobem pomůžou. Děkuji. Kolega Vali, prosím ano, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat Olafovi za zprávu, a která je plná údajů a statistik, které jsou zajímavé z určitého pohledu, ale co mě nejvíce zajímá, je to, co se týká nesrovnalostí a podvodů. A já bych velice rád, aby na to se zaměřil i více náš výbor. I e, vzhledem k jiným dalším politikám, eh, kterými se zabývá Supervisory Committee. O 800 milionů na podvodech a nesrovnalostech v roce 2015 a 345 doporučení členským státům. Takže mě překvapuje, že tady máme těch 47 eh, kdy členské státy nedo, neaplikovaly doporučení. Takže podle mě, eh, já si myslím, že Teď, když je více podvodů a nesrovnalostí ve členských státech, protože eh, a, i tam eh, samozřejmě existují kontrolní orgány, které mají na starosti konkrétní politiky v členských státech a to znamená, že nedělají, neprověřují, co by měli, například velice obskurní výběrová řízení a i eh, často tedy jsou velice schovývavý třeba vůči určitým stranám a eh, toho řízení. A já si myslím, že eh, především bychom měli ukázat prstem na mm, evropské vlády. A přece asi, jak to vypadá, je to v jejich zájmu, aby ten systém nebyl transparentní. A je to v jejich zájmu, eh, aby tedy v podstatě Eh, řešili ty škody, které, eh, ke kterým dochází, protože se to dotýká peněz daných poplatníků. A já si myslím, že my bychom měli občanům být schopni dát eh, odpověď, protože občané chtějí, aby čerpání fondů bylo transparentní, především ať jde o strukturální fondy, které se týkají zaměstnanosti, rozvoje, E, rozvoje venkova a podobně, jsou fondy soudržnosti a ne, že tam dochází k obskurním řízením, klientelismu, konfliktu zájmu, které existují úplně všude. Článek 15 nařízení, ten se týká zahajování a e, uzavírání, vyšetřování. A tady asi je problém, protože 75 až 80 v podstatě se odloží těchto případů se odloží. A k tomuto údaji chtěl bych pochopit, zdáli existují nějaké politické nátlaky, které by se vyvíjely. Já jsem tady dva roky a já jsem kladl různé otázky a kladl si otázky především mm, pokud jde o projekty, infrastrukturální projekty, které se týkají Itálie, různá ta e, spojení Turín, Lyon například. E, a my jsme položili řadu otázek Olafu a často, e, jak si to spadlo pod stůl, máme velké pochybnosti které se týkají vlád, které jsou netransparentní při těchto projektech. Asi jak to vypadá, to je kvůli nějakému politickému tlaku a jsou to zcela legitimní pochybnosti, protože my zde máme tady dvě důležité vlády v Itálii, ve Francii a pokud vím, tak ty mají velké problémy s poskytováním informací a s transparentností, protože zatím je nějaká politická hra, politické nátlaky. A já tady nechci vznášet nějaká obvinění, nám jde jenom o informace o financování těchto projektů a nepodařilo se nám získat informace ani od komise, ani od Itálie, ani od Francie a ani přes OLAF. Takže já tady eh, se takto ptám jako evropský občan a poslanec. Já bych chtěl takové informace, opakuj. Především je třeba sáhnout do svědomí vlád tedy členských států, aby byly transparentnější při zpravování fondů, při výběrových řízení a potom je třeba abychom eh, v případě, pokud eh, ty situace se neřeší, tak je třeba i poukázat na OLAF, protože tady by měla existovat lepší spolupráce, lepší výměna informací Eh, protože ty podvody jsou většinou přeshraniční, přeshraniční a zatím se to neřeší. Rychlá otázka, nemyslíte si, že by bylo zajímavé tam vložit i určitou statistiku o nesrovnalostech a podvodech, které se týkají organizovaného zločinu? Protože tady jsem žádné informace nenašel a vím, že v Evropě existují Eh, eh, neexistují informace. My v Itálii máme velkou zkušenost eh, s bojem proti této zločinnosti a mě by zajímaly určité statistiky i určitě další kolegy by zajímalo, jak je to s organizovaným zločinem. Nám se nedaří bojovat s organizovaným zločinem, protože členské, protože vlády nejsou schopny přijímat efektivní předpisy. Paní kolegyně Ajala, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano. Dobře. My jsme ve zprávě viděli spoustu informací a i v prezentaci hm, pan ředitel Olafu některé věci zdůraznil. Já mu děkuji, já vám děkuji. Kolegové si stěžují, dobře. Eh, vždycky se tady dozvíme něco nového a vždycky v té zprávě se objeví nové věci, které pro mě jsou velice zajímavé. Já eh, často eh, ta situace potom je taková zoufalá, i kolegové zde to zmínili, protože často v členských státech to neskončí před soudem, to potom není problém OLAFu, ale eh, průtahu v řízení před soudy v členských státech. A já vám děkuji vůbec za to, že v roce 2014 se zahájili studii a snažíte se pomoci při tom, aby bylo možné identifikovat důvody, proč některé členské státy a eh, my, proč tedy členské státy Eh, nereagují. I my sem zveme různé ministry a oni většinou nepřijdou. A to je tedy studie, mm, která by měla ukázat, eh, jak členské státy aplikují vaše doporučení, tedy respektive jak jejich soudní orgány k tomu přistupují v některých eh, členských státech lépe než jinde, takže by bylo dobré mít takovou komparativní tabulku a asi Eh, dát jim větší motivaci, poskytovat jim evidentnější eh, podklady, data. A bylo by třeba vědět, eh, proč třeba, když jde o národní fondy, tak příslušné soudní orgány většinou mají větší zájem, než když jde o evropské fondy, tak to je moc nezajímá stíhat takovéto věci. A mě by zajímaly důvody proč eh, aplikují, respektive spíš neaplikují doporučení týkající se evropských fondů, a, eh, tedy aby se věnovali příslušné soudní orgány i těmto fondům a nejenom těm národním. A já tedy vám děkuji za tuto novinku, za tuto studii a určitě to je i dobrý důvod pro to, abychom měli evropského prokurátora a abychom zlepšili tuto činnost. A možná je to i na nás, na Evropském parlamentu, abychom zlepšili spolupráci s národními parlamenty eh, a abychom s nimi tedy řešili tu otázku nedostatečného nebo respektive špatného zacházení s evropskými fondy. Já myslím, že i my bychom mohli přispět ke zlepšení situace. Také vím, že je zajímavé identifikovat dopad, který má eh, mají ty otázky, které, nebo požadavky OLAFu na členské státy a také i zde vidím, že požadujete eh, eh, evropský rozpočet, eh, který víte, že mm, Evropský parlament každý rok eh, se musí hodně hádat eh, o rozpočet, eh, vůbec zachovat vždycky rozpočet je velký boj. A já si myslím, že tyto vaše podklady nám mohou hodně pomoci při tom, až budeme zase se dohadovat s radou. Další důležité téma, to se týká tabáku. Ano. já podporuji mm, mm, tento požadavek aby vždycky eh, až komise opět bude rozhodovat, protože o tom rozhoduje komise nevy, tak je eh, důležité, jak potom OLAF nám bude moci pomoci, protože i my jako parlament apelujeme vždycky na komisi, například v tom, aby eh, se neobnovily, ne, neprodloužily ty smlouvy s tabákovým průmyslem, a zde přece my bychom neměli promrhat žádnou situaci, kdy bychom mohli zlepšit efektivitu a ne, aby zase opět tabákové firmy zaplavily trh těmi svými produkty. Takže já bych velice ráda pro to, abyste nám pomohli v tomto dialogu, který vedeme s komisí abyste nám předložili svůj návrh, protože my jako parlament my jsme připravili náš návrh, jak situaci změnit, ale je třeba i mm, jak si eh, připravit eh, návrh eh, nějaké nové dohody, tak aby opět se neopakovala situace na trhu, aby opět nedošlo k zaplavení trhu. Také vám děkuji, já vím, že to je novinka a to je téma dopadu Eh, eh, strukturálních fondů a těch zemědělských fondů. To je, taková, to je takový historický boj našeho výboru, mm, kdy my bojujeme o implementaci, která, eh, o implementaci těchto fondů. Jde nám o to, aby to bylo řádné čerpání, takže ta tabulka vaše je velice zajímavá pro náš výbor. Já bych ráda, abychom, abychom v příštím roce dostali to též, eh, eh, stejnou tabulku k, pro, k sedmému programu nebo k programu Horizont, Horizontu 2020, eh, protože to jsou opět velké částky, nás by, nás by velice zajímalo tedy, jak se plní tyto fondy, dostat, dostat tedy podobnou tabulku. Další téma, které mi hodně leželo na srdci, eh, v době, kdy jsme eh, se předkládala zpráva Supervisory Committee, to jsou ty profesní záruky, které poskytnou osoby, které hm, participují na vyšetřování a do jaké míry jsou schopny eh, chránit data takže mě by zajímaly tyto, dvě, tyto dva aspekty a já se ptám, jako vy, jako ředitel OLAFu, jak vy budete schopen tedy eh, zajistit ochranu údajů, protože Supervisory Committee eh, neimplementoval toto tak, jak bylo požádáno a Eh, potom ochrana procesních záruk, procesní záruky a já se ptám, jak eh, toto oddělení, administrativní i rozpočtové oddělení funkcí, eh, tedy v organizační struktuře by se to mělo oddělit a já se ptám, jak nám, to bude, jak nám budete garantovat ochranu osobních údajů a tedy v OLAFu. Kolegy Volgen. Kolega Volgen. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat panu Kesslerovi eh, za tu eh, zanícenou prezentaci eh, patrně se rozvášnil více, když hovořil o dozorčím výboru. Musíme si uvědomit, že momentálně zavádíme nový vyšetřovací výbor, pardon, dozorčí výbor a eh, ještě uvidíme, eh, jak se to vyvine a jestli se v budoucnu situace zlepší. To ale není to, o čem jsem chtěl hovořit. Především bych chtěl zmínit něco konkrétního. Je to na stránce 35 zprávy a týká se to Ukrajiny. Eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu nedávno vyslal delegaci na Ukrajinu. Samozřejmě tam je mnoho zpráv o podvodech a korupci a my jsme byli upozorněni Eh, na různé organizace, které vznikají proto, aby se tímto tématem zabývali. A mě zarazilo, a myslím, že celý výbor zarazilo to, že Evropská unie poskytuje finance na eh, konkrétní projekty a není snadné identifikovat, jak jsou ty peníze vynaloženy. Eh, protože na, jak, na východní hranici je válka a těžko zkoumat nějaké konkrétní projekty a to, jak se s nimi zachází. S tím souvisí to, že eh, Evropská unie poskytuje finance centrálnímu rozpočtu eh, Ukrajiny a těžko se potom zjišťuje, jakým způsobem ty peníze jdou na jednotlivé projekty. Je v podstatě nemožné zjistit, jestli ty peníze jsou eh, utraceny správně, když jdou přes centrální rozpočet. Takže Zahájil jste, zahájili jste eh, diskuze s eh, ukrajinskými organizacemi a plánujete s nimi společnou práci? Budete diskutovat eh, s novými organizacemi, ať už je to kdokoliv tak eh, musíte se zabývat otázkou peněz v centrálním rozpočtu i konkrétními projekty. Eh, pak bych se chtěl zeptat na shrnutí na straně 3, kde správně říkáte, eh, že jste provedli více vyšetřování, že délka těchto vyšetřování se snížila. Také ale říkáte v tomto shrnutí, že jste toho dosáhli s sníženým počtem zaměstnanců. Takže mě by zajímalo, jestli si si myslíte, že e, došlo k nějakému posunu kvůli snížení počtu zaměstnanců? Máte pocit, že kvalita vyšetřování se snížila? Děláte toho více, děláte to rychleji, ale přitom jsme méně zaměstnanců. Takže zjevná otázka zní, utrpěla nějakým způsobem kvalita? A konečně eh, bych eh, chtěl něco říci k vašim doporučením ohledně zpětného inkasa a doporučením ohledně eh, obžaloby. Tak tady bych samozřejmě měl pod, myslel, že pokud nedojde k něčemu takovému po ukončení vyšetřování, tak s tím nebudou všichni spokojení. Takže má otázka zní, jak to řešíte. Když máte zástupce organizací nebo jednotlivce, kteří mají pocit, že vy uzavřete zahájíte vyšetřování a potom nic nedoporučíte, žádné zpětné ingaso, žádnou obžalobu, eh, tak měli by pod, patrně ti ty lidé mají pocit, že jedno z toho byste udělat měli. Tak jak řešíte případné stížnosti na toto? Děkuji. Eh, já jsem se také teď sama dala na seznam řečníků. Já mám e, jednu poznámku k té otázce ohledně dozorčího výboru a ohledně přístupu k dokumentům. E, podle mého názoru e, my dostáváme mnoho dokumentů a vždycky si stěžujeme na to, že to nejsou ty správné. Takže počet dokumentů si myslím, že není důkazem toho, že dostáváme také ty informace, které bychom si představovali a které potřebujeme. Takže já bych vám doporučila, abyste tuto otázku ještě prošetřili, jestli s tím se nedá něco udělat udělat. Eh, protože eh, podle mého názoru skutečnost, že eh, dozorčí výbor už se na to tak dlouho stěžuje, nám nemůže být jedno a také nám to není jedno. To za prvé. A za druhé, bylo by dobré, kdyby tyto zprávy o úspěchu OLAFu, tedy ten počet případů, který se zdvojnásobil, během selekční fáze vlastně 60%. Takže eh, já si myslím, že takovéto úspěchy potřebujeme, nicméně ono to není samo o sobě důvěryhodné, pokud to není podloženo dostatečně daty. O tom hovořil kolega Vogen, když se ptal na kvalitu. Eh, je tady eh, chybí tady důležitý údaj a sice počet uzavřených případů s doporučením. Kolik je s doporučením a kolik bez doporučení. E, bylo by dobré, e, kdybychom toto číslo potom ještě dostali, protože to velmi souvisí právě s kvalitou vyšetřování. A e, dříve tam bývala také statistika, zda vaše doporučení jsou charakteru soudního nebo finančního, nebo disciplinárního nebo jiného. To nám zkrátka hodně vypovídá něco o kvalitě vyšetřování OLAFu. K finančním doporučením mám také ještě otázku další otázku. Vy dáváte e, finanční doporučení zhruba 800 až 900 milionů euro. E, e, komise je pod 200 miliony euro. A ten rozdíl, ta, ten, ten rozdíl mezi vašimi doporučeními a skutečnou aktivitou komise, jak ho vysvětlíte? Hlídáte potom dopad doporučení vaše, vaší agentury? Máte nějaký follow-up? k soudním doporučením. Otázka zní, co se stane s případy OLAFu v členských státech. To je pro nás důležité. My jsme se pokusili v tomto směru zlepšit nařízení o OLAFu a uložit členským státům povinnost podávat OLAFu zprávy, reportovací povinnost. A bylo by dobré, kdybychom o tom každoročně dostávali zprávy, o tom, jak to v členských státech je. Vy jste nám teď řekli, že zhruba 50% případů skončí rozsudkem u soudu členských států. V roce 2008 jsme měli statistiku o těch eh, dalších 50%, tedy eh, případů, které skončí odročením nebo zproštěním viny nebo nedostatkem důkazů. Takže eh, po, ve smyslu kvality by bylo dobré, kdyby u těch druhých 50% by byste mohli ještě informovat více podle mého názoru případy, které Olaf vyšetří a dostanou se před soud, to jsou relevantní, důležité případy pro spravedlnost v Evropě. Tak a teď jste na řadě vy s odpověďmi, prosím. Grazie. Eh, visto che rispondo... Vzhledem k tomu, že budu odpovídat několika poslancům zároveň, tak začnu poslední eh, téma Eh, plnění eh, eh, doporučení v členských státech, respektive neplnění. Já myslím, že o tom jsme již mluvili v podstatě a tím, o tom se zmínili všichni ve svých otázkách. Pane De Jong, v minulém roce říkáte, že vás zpráva uspokojila. I tento rok by vás měla uspokojit, protože ta tabulka v té předchozí zprávě se opakuje i v této zprávě. tabulku, kolegyně tam dá. Judicial Recommendation se to jmenuje. Eh, takže tento rok, eh, my jsme k tomu doplnili ještě další, ale eh, zůstane tam to, co vám se tak líbilo. 47%, ano. My zde máme v té písemné verzi, tam to uvidíte popsané podle jednotlivých členských států. A takže já nejsem spokojen, pokud se mě zeptáte. Já nejsem spokojen s tím číslem 47% eh, eh, našich doporučení je mm, splněno. Mm, já si myslím, že by to mělo být daleko více, to je jasné. My jsme zahájili studii již před rokem, a právě e, to byla studie, jak se ptala i paní Gressle, e, která asi kladla otázku, co se stane s tou polovinou, která se odloží, která se odloží ad acta, z jakého důvodu. A určitě e, v různých 28 státech je to, já nevím, 170 kaos a téměř 150 soudních orgánů v různých státech a eh, těch se to týká tedy 150 soudů, typů soudů, potom mají tam různé zákony, různé předpisy v členských státech. Já tedy proto apeluji na vaši trpělivost. Eh, I my tedy budeme dělat další studii, která bude určitě užitečná, přesná a která nám pomůže pochopit důvody, proč zde členské státy tak nedostatečně plní naše doporučení soudním orgánům. My již máme parciální data, já vám ale nechci dávat pouze kusá částečná data, Mm, která se týkají pouze některých kaus, eh, respektive některých členských států a proč tam tedy eh, ty kauzy odložili a tak ta ne. My chceme mít kompletní studii a o té potom budeme diskutovat. Já uznávám, že ano, to je důležité analyzovat tato data, abychom pochopili, ehm, Samozřejmě pochopte ale, že my nemáme dostatečné personální zajištění, abychom prováděli všechny tyto analýzy a často eh, naši pracovníci museli i jet na cesty nebo letět na cesty a hovořit se soudci. Eh, to se netýká pouze statistik, které vytáhnete z počítače. Ne, tady jde o to pochopit, z jakých důvodů eh, neplnili ta naše doporučení. Hmm, pane Novak, ano, my, toto je pouze první krok vy jste řekl, že to jsou eh, velice staré kauzy, případy ještě před vstupem. Ano, to je pravda. My jsme tam dali statistiky o veškerých případech, i se to týká tedy eh, Sapardu a týká se to Rumunska, Bulharska a mm, i mm, samozřejmě bereme do úvahy i ty staré eh, případy a No, to je, prostě, to je prostě údaj navíc. Pan Novák řekl, že 880 eh, milionů, eh, že eh, to se týká často chyb. Ne, ne, ne, pane Novaku, ne, ne, ne. Kdybychom si tam dali ten další slide, tak vám ukážu. E, týká se to finančního dopadu, uvidíte. Finanční dopad, financial impact. Tak tady uvidíte, že vyšetřování v členských státech také se týkají e, chyb, ale e, jak se píše, podvodných i nepodvodných nesrovnalostí, ale vyšetřování OLAFu se týká podvodu a korupce. Tak proto těch 880 milionů, eh, kde Olaf doporučil, mm, eh, aby ty, kde eh, zpětné vymožení těchto čla, částek, takže nám jde, nebo my se zabýváme podvody a korupcí, takže to nejsou nějaké chyby. Ne. A ještě pan De Jong i paní Gressle apelují na to, že bychom měli mít statistiky i, pokud jsem dobře pochopil, eh, které by se týkaly procenta vyšetřování, která se uzavřou tím, že OLAF předloží doporučení. Ano, s čím mám problém? V prosinci, ne, ne, ne, ne, obávám se, v roce 2015 54% vyšetřování OLAFu skončilo tím, že OLAF vydal doporučení, jedno či více doporučení na, konec, na konci eh, vyšetřování a eh, v roce 2005 eh, 46% bylo bez doporučení a v roce 2014 to bylo 59%. Většinou v předchozích letech, jak jsem řekl, tak to bylo 50, mezi 50 a 60 procenty našeho vyšetřování jsme nevydali doporučení. Bylo bez doporučení. A to je velice zajímavý údaj, myslím. Ale to neznamená, že by eh, vyšetřování OLAFu Eh, skončilo bez doporučení a že by to automaticky znamenalo, že bylo neúspěšné. Ne, my děláme eh, vyšetřování, která jsou tedy jaksi, eh, mm, jaksi k tíži i naopak pro, jaksi pro to, abychom vyhledali tedy důkazy pro i proti eh, tomu eh, vyšetřovanému subjektu. Nám jde o to nalézat pravdu. A takže samozřejmě přece, eh, když někdo něco neudělal a my uzavřeme tak, že nedošlo ke spáchání toho podvodu, tak přece to neznamená, že jsme byli neúspěšní. Když někdo něco neudělal, tak to neudělal. A mm, jak jsem řekl, ale my tedy v tom procentu, které jsem řekl, skončíme vyšetřování tím, že vydáme doporučení, ale opakuji, že 80, 75 až 80 těch oznámení nebo podnětů, které dostaneme, tak odložíme. To znamená, nenásleduje žádné vyšetřování, to opakuji. My dostaneme každý rok asi 1400 až 1500 eh, podnětů z nejrůznějších zdrojů tedy podnětů ohledně toho, že došlo k podvodům a podobně a eh, konstantně 75% až 80% se odloží na základě parametrů podle článku 15, to znamená, jsme buď třeba nepříslušní, nebo nejsou dostatečné indicie, potom proporcionalita, subsidiarita, to jsou ty důvody a zahájíme více méně asi tak 200 vyšetřování ročně, 219 v minulém roce, 230 v předchozím roce, před reorganizací to bylo 120 až 130. Zahájíme každý rok a většinou 54%, 55% z těchto 200 vyšetřování tak vyústí v doporučení a poté tedy doporučení soudním orgánům a většinou v polovině případů těch našich doporučení eh, ty eh, soudy podají, eh, skončí tedy, nebo dojde k podání obžaloby ze strany prokurátorů členských států a takže víceméně asi tak v polovině případů, kdy vydáme doporučení, tak to skončí obviněním nebo respektive obžalobou. A potom tady asi možno, paní, kde se došlo k takovému nedorozumění. Vy jste řekla, my v, našem do, v naší zprávě říkáme asi 880 milionů, eh, bylo předmětem našich doporučení. Eh, ano. A eh, komise ale vymohla asi 200. Ale každý rok, my to píšeme každý rok, já to opakuji pořád, eh, eh, v minulém roce komise by mohla zpět 200 milionů, ale v podstatě to se netýkalo vůbec těch našich 800 milionů, protože recovery, eh, vymáhání částek, to je procedura, která trvá léta. A Eh, takže víte i v parlamentu, jak to trvá dlouho, když vy máte nějaké částky třeba od členů, takže to trvá léta, léta a u některých programů začnete eh, s vymožením těch částek pouze až skončí ten program. Třeba ten program trvá sedm let a pouze až po těch sedmi letech můžete začít vymáhat zpětně částky. Zde neexistuje vztah mezi eh, tím, co jsme my doporučili, aby se vymohlo, a tím, co komise potom v roce, 2000, co v roce 2015 komise vymohla. Jasné, čím více my doporučíme, tím je větší pravděpodobnost, že se to vymůže. Samozřejmě. Ale tady je třeba říci, že my doporučujeme daleko větší částky než v předchozích letech. pan Deong říká, že těch 47% se týká pouze implementace našich doporučení. Ano, to máte pravdu. A e, my potřebujeme evropského prokurátora, ano, my ho, my ho potřebujeme, protože potom bychom ta doporučení předložili pouze úřadu evropského prokurátora a asi zde by existovala větší konsistentnost potom. Eh, když se podíváte na tu tabulku eh, na stránce nebo v té, na stránce 29 ve zprávě, tak tam uvidíte, že z těch 47%, že eh, tam mezi členskými státy naleznete velké rozdíly. A zde máme členské státy, které si více vzali k srdci naše doporučení a vyplnili je, kdežto jinde ne ty na tom byly daleko hůř, nebo mm, u některých členských států doporučujeme pořád totež dokola, ale to prostě závisí na vůli a schopnosti eh, členských států, respektive jejich soudů, plnit naše, naše doporučení. A teď reaguji na pana Valiho. Ehm, zde, pokud je o tu míru Eh, nebo eh, obžalob, ve které vyústily naše doporučení, tak když se podíváte na to číslo, tak z toho eh, jasně dedukujete, že nám chybí úřad Evropského prokurátora. A toto je zpráva za rok 2015. Kdybyste po mně chtěli zprávu do budoucna pro futuro, tak já ji udělám. Dobře, pane De A určitě bychom mohli hovořit i o revizi 883, eh, to již začala komise dělat, a také bychom mohli diskutovat o roli OLAFu ve vztahu k úřadu Evropského prokurátora. Zde ale my dnes hovoříme pouze o zprávě za rok 2015, poněvadž jsme v roce 2016. Ještě na pana De Jonga, na všechny bych řekl toto. Já jsem tady asi možná naposled, ale já nevím, co více bych měl dělat. Vy říkáte, že, jsem, eh, že to bylo spíše emotivní. No dobře, i vy, paní Gresle a všichni. Já bych rád, abyste eh, mi pomohli, protože tím pomůžete evropským občanům, eh, protože vy říkáte, že my jsme placeni těmi, kteří vyrábějí cigarety. No, prosím vás, my jsme to přece napsali i na webu, my jsme to opakovali i několikrát tady v parlamentu a i pan De Jong určitě to ví velice dobře, ví, protože jste byl v Olafu, jiní byli v Olafu a e, viděli to. E, já, vy říkáte, že nás platí e, z těch dohod, které byly uzavřeny s výrobci cigaret. No já říkám, ne, no prosím vás, tak mi to dokažte a řekněte mi to, jak to víte, odkud jsou ty peníze a jak je to možné, že vůbec v parlamentu slyším takové věci. To je velice vážná věc, že takovéto hlasy zaznívají v parlamentu. A já nevím, co bych ještě měl dělat jiného. Pokud komise bude chtít prodloužit smlouvy s tabákovým průmyslem, no prosím, budu spokojen. A pokud ne, tak budu stejně tak spokojen. Eh, to je rozhodnutí komise. A parlament se k tomu vyjádřil a Olaf přeci E, e, ten na tom nevydělá a nic netratí. Žádné finance z toho nemáme. Takže prosím vás, nedělejte si starosti OLAF. OLAF bude nadále vyšetřovat. A, a IPP. My jsme e, zareagovali na stanovisko Supervisory Committee, dlouze jsme reagovali a Eh, my jsme to specifikovali, veškeré dokumenty, které eh, eh, vyhotovuje parlament. Ano, i to je naše priorita. Samozřejmě to, co dělá účetní dvůr a jeho dokumenty, jsou také pro nás priorita. A komise, co vydává za dokumenty, to je také pro nás priorita. A mm, mm, my jsme i udělali to, čemu se říká exchange of views, jako tady třeba s paní Gressle, s panem Novakem a tam jsme vždycky diskutovali na základě těchto dokumentů. My si nic nevymýšlíme. A, e, pokud jde o Itali a Belgičany. V minulém roce my jsme E, tam měli všechny státní příslušnosti, protože máme zvláštní kapitolu, která se týká stafu a to děláme každý rok. A pokud si děláte starosti o Italii, no dobře, asi si myslíte, že když je tam italský ředitel, takže tam budou Italové. A no to ne. E, to není tak, že když tam nastoupí nový generální ředitel, že propustí všech těch 400 zaměstnanců a veme si tam vlastní kompatrioty. No takhle se to nedělá. Hm, přece na to nemáte ani žádné podklady. A eh, hm, hm, tedy vytvrdíte, že tam je příliš mnoho Italů a příliš mnoho Belgičanů, no to snad ne, možná i Finů, nevím. No, my se vždycky snažíme, abychom tam měli zastoupeny všechny státní příslušnosti, pokud to jde, protože děláme vyšetřování všude, ale eh, bohužel Ono to tak eh, nefunguje, takže eh, eh, najednou nastoupí nový generální ředitel a řekne, no mě se tady nelíbí to, že tady je moc Italů, tak vyhodím 20 Italů a místo toho vemu víc Němců nebo Francouzů. No takhle se to nedělá. A, ale ti Italové tam všichni zůstali, kromě některých, kteří odešli, protože to byla jejich vůle, ale buďte klidní, nikdo nedává přednost Italům, a mm, možná si asi pamatujete, paní Kresle, v minulém roce my jsme provedli studii, která se týkala povyšování našich pracovníků. A vy jste viděli, že dokud, pokud jsem tam byl já, tedy za tu dobu jsem tam byl já, tak eh, hlavně Němci eh, tam mm, dostali to povýšení. A ne, že bych dával přednost Německu, ne, ale prostě tak to bylo, pokud jde o whistleblowers. Těch jsme měli 11 v minulém roce v OLAFu a v 11 jsme jich měli, to vidíte, to není zrovna velké číslo. A to mm, my jsme tady proto, abychom dělali vyšetřování a whistlebloweri jsou chráněni našimi staff regulations které stanoví, že nelze sankcionovat, penalizovat někoho kvůli tomu, že na něco poukázal, že byl takzvaným whistleblowerem. A na druhé straně není možné dát eh, všem těm whistleblowerům svatozář jenom protože je whistleblower. No, eh, ale eh, mm, mm, mm, nikdo tedy nemá tu svatozář, ale ochranu máme samozřejmě ochranu těch whistleblowerů tam máme, protože eh, mm, ten člověk, když eh, na něco poukáže, tak se to potom o něm ví. Eh, a většinou takovýto informátoři ale dávají přednost tomu, aby se nezveřejnilo jejich jméno a pokud o to požádají, tak to uděláme. A teď Ukrajině. Pokud je Ukrajinu, tak eh, tady i my máme pravomoc eh, prošetřovat eh, problémy, ale je to obtížné ze dvou důvodů, protože jak jsme, jak řekl pan Wong, myslím, pokud se nemýlím, rozpočtová podpora asi nad tím se budete muset v budoucnu zamyslet, tedy vy i komise, ten nástroj, který se nejvíce používá, pokud je rozpočtovou kontrolu, možná to je z dobrých důvodů, ale špatně se to prošetřuje, když ty peníze se jim dají rovnou do rozpočtu, těch 100 milionů nebo kolik. A potom, co s tím? A v, na Ukrajině, i eh, protože, jak jsem řekl, my tam v podstatě máme velice omezené možnosti, a tam potom prošetřovat eh, ty komplikované transakce v třetích zemí, no to je téměř nemožné. My to ale děláme a snažíme se teď se dohodnout eh, s tím ukrajinským úřadem boje proti korupci. A e, takže mm, vy říkáte, že máme teď méně pracovníků, tudíž asi e, ta naše vyšetřování jsou jaksi tak trochu spackaná nebo e, narychlo udělaná. No, tak to není. Ano, máme méně pracovníků, méně stáfu, ale nám se podařilo díky reorganizaci i díky manažerským opatřením e, zachovat, dokonce i zvýšit e, počet pracovníků, kteří přímo provádí vyšetřování a my jsme, eh, my jsme seškrtali eh, režii. Mm, tedy i ty funkce, které jsou administrativně režijní, ty jsme seškrtali. To se snížilo. Ano, režie se snížila. Tedy my jsme snížili eh, počet pracovníků v administrativě, v režii a více jich pracuje na vyšetřování. Potom dokumentace. Ano, to je velice důležité. Dva příklady. Já se asi opakuji, pořád dokol, dokola opakuji, ale tady jsme slyšeli, že Supervisory Committee nemá dostatečný přístup. To jsme tady několikrát slyšeli. Já vám dám takové dva nedávné příklady, kde asi e, údajně nedošlo k přístupu k dokumentaci, no nevím. Jak jsem řekl, my vždycky poskytujeme přístup k dokumentaci podle nařízení a podle dohody, kterou jsme uzavřeli. A jak řekla paní Ayala Sender, to my, eh, já nemohu šířit eh, eh, informace o vyšetřování se jmény, s adresami a tak dále. To přece nejde. Tady máme povinnost chránit osobní údaje. Dva příklady. Teď se připravuje stanovisko o e, kázenském e, kázenských disciplinárních doporučení. No přece vy máte veškerá disciplinární doporučení, která mm, vydal Olaf od roku 2011, bylo jich asi 100. Se všemi jmény úředníků i Evropského parlamentu, poslanců, členů komise a tak dále. Takže všichni úředníci Mm, proti kterým je zahájeno disciplinární řízení. To jsou citlivé údaje. A eh, já chápu, že si chcete eh, udělat o tomto názor a došlo tedy k velké výměně komunikace, mm, slyšeli jsme různě stížnosti a podobně. Já jsem tedy vzal telefon, zavolal jsem zpravodaj, zpravodaj a řekl jsem, no my přece tady jsme eh, podali vzorek ve výši asi 50% a eh, to bylo údajně v pořádku. No proto, aby se mohla provádět kontrola, no tak přece stačí vzorek 50% a teď je třeba i chránit údaje. A zdá se, že vy chcete snad zjistit, stále nějaký komisář Eh, poslanec či mm, mm, parlamentní frakce, zdali jsou vyšetřováni, ale přece my s vámi máme dohodu. A eh, pokud eh, a, a, mm, tedy můžeme, tak podáváme informace. Ve 100% disciplinárních řízení tomu, by, tomu tak bylo. A i my jsme podali tedy kompletní vzorek 50%, eh, což si myslím, že musí úplně stačit. Je to podle smlouvy všechno. A ještě poslední případ. Minulý týden jsem dostal dopis od eh, předsedy Supervisory Committee a vy, paní Gressle, jste dostala kopii také. Já jsem nepochopil, proč jste dostala teda kopii, ale tam se píše, že Eh, eh, eh, co jsme udělali při těch třech vyšetřování třech členů, nebudu říkat jejich jména, ale no, upřímně, proč já bych vám měl říkat, my jsme vám poslali odpověď, paní Gresle, my jsme vás dali do kopie, i když já si myslím, že tady došlo k porušení privacy, těch, u těchto třech členů parlamentu a potom mm, mm, šlo Potom vy jste chtěli informace o těch eh, eh, domělých aktivitách třech členů. No, já doufám, mm, že jsem zareagoval na všechny a že to je všem jasné. Děkuji. Já. Dankeschön. Wünscht die Děkuji. Chce k tomu ještě zpravodajka něco říci? Paní kolegyně Pitera, prosím. Děkuji bardzo, paní. Děkuji vám, paní předsedající. Mám ten dojem, že jsem obdržela alespoň eh, částečně eh, odpověď na to, co jsem se ptala. Děkuji. Dobrá, děkuji. Tím jsme se dostali na bodu, na konec tohoto bodu a každopádně eh, nelze říct, že se dostali k festovou. Máme asi eh, tři čtvrtě hodiny spoždění a proto bych ráda poděkovala a za informace eh, a, a hned se pustíme do dalšího bolu zvláštní zpráva 6 2016 Evropského a, z, soudního účetního dvora k kontrole a monitorovacím eh, programům ke kontrole eh, onemocnění zvířat. Náš zpravodajem je Tomáš Dechovský a potom tady máme pana, eh, paní Jakobsen z účetního dvora, které dávám slovo. Děkuji. Máte slovo. Chair. Děkuji vám. Paní předkyně a dámy a pánové, mm, děkuji vám za tuto příležitost dnes vám představit svou první zvláštní zprávu, eh, co by eh, členky Evropského eh, dvora, účet, účetního dvora, ta zpráva se týká kontrolních monitorovacích programů, již cílem je kontrola a vymícení nemocí zvířat. Proč je to tak důležité? Onemocnění zvířat mohou ovlivňovat veřejné zdraví, jak pokud jde o, o bezpečnost potravin, tak pokud jde o choroby, které jsou přenositelné na člověka. Některé eh, Choroby zvířat jsou vysoce nakažlivé a mohou se šířit velice rychle přes hranice a to může vést k závažným nákladům. Takovéto eh, náklady mohou eh, být spojeny se ztrátou na vnitřním trhu EU i na exportních trzích, náklady na kontrolu nemocí a další náklady pro zdravotnictví. Eh, jako příklad potenciálního finančního eh, dopadu bych eh, uvedla Slintavku a Kolhavku z roku 2001, která podle odhadů stála asi 12 miliard eur. V letech 2009 až 2014 evropský rozpočet věnoval 1,3 miliardy eur na odstranění v zvířecích onemocnění programu tedy programy na, to, na toto odstraňování, sem eh, byly, patřily takové eh, kroky, jako je očkování eh, zvířat, testování a příspěvky zemědělcům na poražená zvířata. Finanční příspěvek EU členským státům je obyčejně 50%. Jaké otázky jsme zkoumali během našeho auditu? Náš audit měl za cíl zjistit, jestli ty programy k odstranění a eh, kontrole a monitorování nemocí eh, adekvátně omezují eh, výskyt těchto nemocí. Mm, v tomto kontextu jsme posuzovali vhodnost přístupu komise na navržené programy implementované členskými státy a to, jestli tyto programy náležitě přihlíží k efektivitě vynaložených nákladů. Co jsme tedy zjistili? Celkové, eh, mm, mm, eh, celkové eh, sdělení je pozitivní jako v občané a v spotřebitelé můžeme skonstatovat, že tyto programy adekvátně omezují šíření z nákaz zvířat. Samozřejmě tady byly některé nemoci jako eh, v eh, salmonella eh, BSE a v vsteklinách, které jsou na ústupu, ale jsou některé nemoci, které mohou velmi rychle propuknout a proto je třeba být trvale vidělý na úrovni členských států e u EU. Pokud jde o jednotlivé otázky auditu, tak jsme došli k závěru, že přístup přijatý komisí byl obecně ehm, vhodný a podložený ehm, správnými ehm, technickými východisky, analýzou rizik a mechanismem pro eh, prioritní přizování zdrojů. Nicméně nalezli jsme některé oblasti ke zlepšení, zejména lepší podporu pro výměnu epidemiologických informací mezi členskými státy a zajištění dostupnosti historických informací o vývoji eh, nemocí. Víme, že komise eh, vytvořila podrobný soubor indikátorů, které mají členské státy používat, ale eh, také konstatujeme, že eh, tohle by se ještě dalo zlepšit, aby se poskytalo více informací o na veterinárních aktivitách a nákladové efektivitě programu. Pokud jde o členské eh, státy a to, jak oni navrhli a implementují programy, došli jsme k závěru, že zkoumané programy byly obecně navrženy vhodně a implementovány také. A že byly zavedeny náležité systémy k, eh, v odhalení propuknutí eh, v nějakých zvířecích nákaz a Eh, k odstranění eh, nebo k usnadění jejich eh, odstranění. Nicméně dnes jsme několik případů, kdy tam byly neoprávněně vysoké náklady a kde by kompenzace placené zemědělcům a nápravná opatření nařízená komisí mohla vést k silnější motivaci implementovat efektivnější biobezpečnostní opatření. Potom u některých eh, programů, eh, zejména pokud jde o eh, vyhlazení hovězí tuberkulózy v Británii a Jirsku a kozí a ovčí brucelózy na jihu v Itálii, tak tam byl pokrok poměrně malý. Potom Eh, se to týkalo také, pokud jde o očkování u některých nemocí. Také pokud jde o nákladovou efektivitu programu, tak jsme zjistili, eh, že eh, v souladu s rozhodnutím Rady a Komise je třeba podávat zprávy o nákladové efektivitě veterinárních programů Evropskému parlamentu a Radě, ale neexistují proto vhodné modely. Co tedy doporučujeme? Jak říkám, Toto je oblast, která celkově funguje docela dobře, ale mohou se objevit nové nemoci a rychle rozšířit, takže je třeba trvalá bdělost na úrovni komise členských států. Abychom dále eh, zlepšili eh, eh, odstraňování, kontrolu a sledování zvířecích nákaz doporučujeme, aby komise usnadnila výměnu epidemiologických informací mezi členskými státy, přeskoumala, jestli stávající soubor ukazatelů by neměl být aktualizován, aby poskytoval lepší informace o eh, činnostech veterinární kontroly a, a nákladové efektivitě programů. A, a za třetí, eh, systematicky by a, eh, do veterinárních programů se eh, zahrnoval aspekt eh, divoké přírody a potom za čtvrté eh, podpořila dostupnost vakcín v epidemiologických případech ze strany členských států. No, pro členské státy. Rád bych poděkovala komisi za konstruktivní spolupráci během tohoto auditu a za závazek, který ukázala při přijetí všech eh, do našich doporučení. A také bych ráda poděkovala a eh, zpravodaji eh, vašeho výboru panu Zdehovskému, za přípravu skvělého pracovního dokumentu k naší zprávě. Děkuji vám za pozornost a ráda odpovím na všechny vaše dotazy. Děkuji vám a nyní kolega Zdechovský, prosím. Paní, eh, paní předsedkyně, doufám, že mi dovolíte být maximálně stručný, tak jako je to v mém popisu práce, jak se vždycky snažím a být rychlý z důvodu toho, aby jsme dohnali spoždění. Nicméně se budu snažit být velmi věcný, abych pochytil nebo zachytil všechny nejdůležitější body. Prvně bych chtěl poděkovat eh, celému týmu účetnímu dvoru a jmenovitě paní Jakobsen za výbornou práci. Opravdu neříkám to jako frázi, ale říkám to tak, že po dlouhé době jsem byl příjemně překvapen pozitivním shledáním Evropského účetního dvora a výsledky jeho auditu a musím říct, že zpráva byla velmi dobře napsaná a že jsem si ji s velkou chutí opakovaně studoval. Téma zvířecích nemocí je pro nás skutku klíčové, protože výrazně ovlivňuje evropské konzumenty. A jak jsme v minulosti zaznamenali, šíření různých nákaz vyvolává především strach u evropských občanů. A to nemluvím pouze jenom o strachu, ale i o ekonomických dopadech, které to má na hospodářství především zemědělců a dalších eh, producentů a dalších skupin. Evropský účetní dvůr vypíchl několik bodů, které považuji za skutečně klíčové. Prvně bych chtěl zdůraznit důležitost automatické výměny relevantních informací a hlubší koordinace postupů členských, členských států. Zvířecí eh, nákazy jsou problémem, který dalekosáhle přesahuje hranice národních států a jejich kooperace je naprosto klíčová a to vidím jako skvělou odpověď na různé kritiky Evropské unie. Jestli Evropská unie má jednu ze svých opravdu priorit dosáhnout bezpečnosti potravin, vidím to jako úlohu naprosto klíčovou. V této, v této chvíli bych se proto chtěl do, do, eh, zeptat komise, jak v současné době pracuje na vylepšení informačních technologií, které by byly zautomatizovány a urychlily výměnu informací mezi členskými státy a usnadnily jejich kooperaci a koordinaci. A druhý takový klíčový bod, myslím, že je poměrně také důležité, abychom byli neustále připraveni na potenciální rizika spojená s novými, rychle, šířic, rychle se šířícími nákazami, které mohou mít masivní dopad na zemědělství a zdraví evropských spotřebitelů. A chci se zeptat na dostupnost vakcín v takových situacích, která je podle mého názoru nejen nezbytností, ale i a hlavním e, způsobem, jak eliminovat hrozbu dalšího šíření e, přenosu nákazy na lidi. Některé vakcíny jsou již dostupné skrze speciální depozity nebo banky, ale rád bych se komise konkrétně dokázal, zda by nám přiblížila, jakou strategii využívá pro analýzu rizik, která vede k zřizování bank pro vakcíny. Zejména by mě zajímalo, z jakého důvodu se zatím nepovedlo eliminovat tuberkulózu u skotů ve Spojeném království a Irsku a brucelózu na jihu Itálie a zda komise vyvíjí speciální strategii pro tyto členské státy. Paní předsedkyně, dovolte mi, abych ukončil tento bod a jsem připraven i dále na případnou diskuzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Kadenbach. Děkuji, eh, paní kolegyně Karnbach si žádala slovo. Prosím. Děkuji i eh, za mě eh, mnohokrát. Děkuji jak účetnímu dvoru, tak panu zpravoji, který ve svých podkladech už velice podrobně popsal pozici parlamentu, kterou bych chtěl doplnit jenom v několika drobnostech. Já zdůrazňuji jeho poznámky a také říkám, že prevence je jedna z těch nejdůležitějších věcí. Ještě bych zdůraznila v souvislosti s nasazováním léků a také infekčností v nemocí samozřejmě souvisí způsob chovu. Když tady máme tedy eh, zprávu účetního dvora, tak je vhodné podívat se na to, jak eh, chováme eh, zvířata v Evropě v rámci zemědělských chovů. Potom eh, očkování. Samozřejmě tam toho musíme udělat mnohem více eh, v souvislosti s profilaxí. A potom eh, jsou tady další oblastech, další oblasti. Máme zde humánní medicínu a veterinární medicínu a obě dvě řeší problém rostoucí odolnosti vůči antibiotikům a to souvisí samozřejmě také s nasazením antibiotik v, eh, v chovu, eh, v zemědělských chovech. Čili tady eh, potřebujeme větší mm, informovanost. Víme, že profilaktické používání antibiotik není povoleno, ale víme, že vůbec nepoklesla spotřeba antibiotik tak, jak bychom měli očekávat. Takže bylo by eh, dobré, abychom se zaměřili i na toto. Děkuji. Děkuji za Evropskou komise. Eh, tady máme pan Kristofa Bertrán z DG Sante. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně, já také budu stručný, protože čas kvapí. Za prvé chci říci, že tento audit proběhl za velice konstruktivních podmínek a děkuji účetnímu dvoru, který vzal do úvahy i podněty komise a jde o velice komplikovanou věc, která se dotýká ekonomiky, veřejného zdraví a zdraví zvířat. A skutečně to velice komplikované a i to vyplývá z té zprávy. Teď konkrétní otázky, které klade zpravodajka, pokud jde o výměnu informací mezi členskými státy. Zde nyní existuje velice sofistikovaný systém výměny informací v případě epidemii, tedy mezi komisí a členskými státy, společná platforma. Já si myslím, že nedávné epidemie, které jsme zažili, to je eh, Ehm, třeba tedy ta nákaza z Turecka do Bulharska, to je hezký příklad koordinace, kdy eh, se mm, před, informace vydá, eh, předávají v, re, v reálném čase. A potom k druhé otázce je to hezká ukázka toho, že i eh, ta bank, mm, banka vakcín může být komunitárním nástrojem mm, pro boj s epidemiemi a komise zde na základě analýzy rizik z předchozího roku, mm, kdy se zjistilo, že takové riziko může znovu se objevit eh, v, na eh, jaře, tak my jsme vytvořili banku vakcín, kterou jsme hned eh, poskytli dávky Bulharska, Řecku, takže zde skutečně to je velká možnost teď vlastně takto pomoci velkému množství stát a i členské státy ale musí být e, připraveny e, potom kupovat vakcíny, aby mohly pokračovat. Neutralizovat riziko je třeba vzít do úvahy, ale i nová rizika e, z východu Evropy nebo ze severní Afriky nebo z Asie a podle možnosti radikovat epidemii nemoce a mít dispozici vakcíny samozřejmě, tak podle toho my Eh, se snažíme přijímat opatření. Dále pokud je otázku rezistence na antibiotika, to je otázka, která je trochu odlišná než audit a eh, to, čím se zabýval účetní dvůr. To je širší věc, co se týká i zdraví lidí. Víte, že komise eh, zde zastávajícího předsednictví, mm, a to se předá i nadcházejícímu předsednictví, my jsme navrhli akční plán, aby se snížilo to riziko dopadu této rezistence. Je to otázka ale úplně odlišná hm, od konkrétní tematiky veterinárního programu, protože to jsou programy, které se snaží eradikovat, vymítit eh, epidemie, které se opakují a snížit riziko pro eh, lidské zdraví a hm, i a dále eh, také jde o to, aby na vnitřním trhu mohl probíhat volný obchod se zvířaty. To je ale rezistence na antibiotika to je jiný eh, širší problém. Ja, vielen Dank. Frau Jakobsen, würden Sie auch noch... Děkuji, paní Jakobsen. Vezmete si ještě jednou slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já si myslím, že komise podnikla velice důležitou iniciativu a e, těšíme se na spolupráci s komisí a e, uvidíme, jak bude implementovaná nová legislativa o zdraví zvířat ve spolupráci s členskými státy. Děkuji. Děkuji. Ještě jednou zpravodaj si přeje něco říci? Ne, danke. Es e, Ne, děkuji. Bylo to opravdu velice dobře zodpovězeno, takže děkuji. Dobře, tak tím jsme opravdu úctyhodným způsobem nahnali čas. Ještě jednou děkuji účetnímu dvoru a komisi za tento bod. Teď se dostáváme k bodu číslo 5. Následné kroky naší cesty z roku 2014 do České republiky což eh, byla dříve práce účetního dvora, nyní práce komise a neustále jsou tam problémy se strukturálními fondy a také se zemědělskými fondy a proto bych možná hned dala slovo komisi, aby nás informovala o stavu věcí eh, s těmito fondy. Za DG Regi je tady paní Fanden Abele, eh, ředitelka auditního oddělení a eh, paní Anders, ředitelka oddělení pro Českou republiku. Která z dam začne? Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, za tuto příležitost poskytnout vám aktuální informace o e, následcích e, vaší cesty a o situaci strukturálních fondů v České republice. E, po vaší cestě došlo k reorganizaci auditního orgánu, byla podniknuta nápravná opatření a finanční korekce v IOP, došlo k snížení určitých problémů e, ve struktuře zprávy. To vedlo k uspokojivé situaci na auditním orgánu e, a v roce 2015 e, byla auditní zpráva úplná a spolehlivá. V, pro, v minulosti došlo k určitým problémům s implementací byly tedy navýšeny závazky a Česká republika získala e, task force, e, ohroženo bylo 1,5 e, milionu závazků a teď jsme, 1 miliard závazků a teď jsme asi na 300-400 milionů. Pro nové programovací období došlo k úplné reformě systému. E, jak víte, tak nový služební zákon e, stanovuje e, posílení kapacity veřejné zprávy. Pak je tu proces, při kterém je třeba ověřit, zda veškeré implementující a správní a certifikační orgány fungují správně a e, zda mají e, stabilní finanční řízení a jejich e, výdaje jsou pravidelné a legální. Pak tu máme ještě podmínky ex ante, které stanovují rámec, ve kterém strategie a programy budou implementovány. To jsou programy, které následují po těch podmínkách ex ante Jde o sektorové strategie a technické strategie a pak jsou to také výběrová kritéria, která definují, e, jaký typ aktivity bude vybrán a jaký je cíl těchto programů. A to tedy musí přispět k cílům operačních programů. Ten systém nyní funguje a e, doufáme, že procedura doběhne e, ještě před létem a e, se, na, na selečních kritériích se velice rychle pracuje. V těch programech jsou tři až čtyři monitorovací výbory. Pokud je o celkovou koordinaci, tak Česká republika se řídila doporučením komise a e, nyní e, odpovědnost přejde na regionální zprávu a pak tu také máme roli koordinačního orgánu, bude stanovena metodologie a společný základ pro implementace projektů. V rámci kondicionality ex ante eh, jsou některé podmínky, které budou mít přímý dopad na implementaci, zejména jsou to podmínky ex ante pro veřejné zakázky. Existuje dlouhý a velice důležitý akční plán, eh, který, v rámci něž bylo schváleno navýšení administrativní administrativní kapacity, eh, tedy nejenom kvalita zaměstnanců, ale i kvantita zaměstnanců, kteří se budou zabývat veřejnými zakázkami. Bude posíleno školení a elektronické zpracování eh, veřejných zákazek, dojde k plnému rozvoji i e procurement. Jsou to také eh, jasná pravidla pro určení vlastnické struktury který bude, budou využívat všechny správní orgány. A teď se diskutuje nebo už existují pravidla na zabránění střetu zájmů, nicméně to je potřeba vnímat v kontextu zákonu nebo novele o střetu zájmů, která se projednává v parlamentu a bude přijata patrně za několik měsíců. Teď tedy předám slovo své kolegyni, která podá zprávu o hlavních problémech s auditem které byly zjištěny minulý měsíc. Dobrá, já vám děkuji. Děkuji paní Gabriele a děkuji paní um, předsedkyně. Já jsem Josef van de Abele a, a vedu auditní jednotku, která mimochodem zodpovídá za Českou republiku. Řeknu vám tedy uh, stručně něco o zlepšení českých uh, auditních orgánů od uh, návštěvy Rady Tupinto uh, mého předchůdce. Od roku 2012, kdy jsme eh, zahájili ten horizontální akční plán, všechny ty akce byly úspěšně implementovány, takže v letech 2012 až 2014 jsme provedli auditní mise na místě a také eh, kancelářské auditní mise. A 5. března 2015 jsme uzavřeli eh, dopisem všechna nevyřešená auditní zjištění. Pokud je o výroční kontrolní zprávu, to znamená hlavní eh, zdroj pro eh, ujištění pro eh, audity DG Regio, můžeme říci, že od konce roku 2014 veškerá chybovost hlášená českým auditním orgánem je považována DG Regio za spolehlivou. To znamená, že plně se shodujeme, pokud jde o tu chybovost. Oni mají velice kvalitní auditní práci a také došli k vysoké chybovosti, když takto postupují. To také ukazuje nezávislost auditního orgánu a komise také iniciovala nové, eh, nová přerušení na základě práce auditního orgánu. Pokud je o výhrady eh, v té výroční zprávě o činnosti, tak vidíme, že v posledních letech 2014 až 2015 ty výhrady klesly na celkově 4, zatímco předtím jsme jich tam měli 13 a 8 v roce 2013. Pracujeme velice intenzivně s auditním orgánem. Každý rok eh, provádíme eh, stejnou činnost jako auditní orgán a Eh, naplánovali jsme několik misí, protože dojde k několika eh, změn v auditním orgánům na základě přijetí zákona o státní službě. Eh, to proběhne na začátku roku 2017, takže my jsme naplánovali kontrolní mise tak, aby práce auditního orgánu byla i nadále kvalitní, jako teď. Také proběhne, provedeme mise ke kontrole nového systému zřízeného pro nové programové období a budeme bedlivě sledovat riskantní oblasti, jako je prověřování managementu nebo výběr. A samozřejmě vám také eh, budeme poskytovat eh, informace o aktuálním vývoji v auditním orgánu. Dobrá, děkuji. Takže jsme eh, rádi že auditní orgán i nadále sledujete a ty výsledky z vašeho pohledu jsou uspokojivé. A my máme trochu obavy, pokud jde o to, co se děje na úrovni řízení těch úřadů. Máme špatné zprávy jak z médií v Čechách, tak tedy o těch řídících orgánů. Co nám k tomu můžete e, říct? V poslední zprávě auto, audit, Absolutory eh, jste hovořili o eh, IT systému pro eh, sledování. 2000, tam mm, v obou obdobích byly podvody, něco se vyšetřovalo v České republice a z podkladů, které jste nám dnes předložili, já už jsem si to prošla, a když se tam podíváme, tak alespoň ve třetině operačních programů jsou tam víceméně eh, větší, mm, vel, velké problémy. Můžete k tomu něco říct? Je to všechno takhle normální? Nebo neměli byste tam eh, ještě více eh, jednat? Mě to tak trochu irituje, protože ty zprávy, které my máme z Čech, se nepřekrývají přímo s tím, co jste právě řekla. Čili mohla byste něco říci k situaci v operačních programech? Der Kollege Stechowski wollte auch noch das Wort. A kolega Zdechovský se také chtěl vzít slovo, prosím. Vážená, vážená paní předsedkyně, vážená komise, vážení kolegové, já bych chtěl říct svoji osobní zkušenost. Já jsem do roku 2013 podnikal v České republice, vlastnil jsem tři firmy a musím říct, že jak se v České republice čerpaly peníze, eh, tak to, to, byl, to byl jeden z nejhorších seriálů. Já jsem se vůbec nehlásil do žádných evropských projektů, protože tam se kradlo opravdu jeden projekt vedle druhého. To byly nadhodnocené ceny. To byl projekt, který se dal udělat za 100 tisíc euro, stál 300 tisíc euro. Opravdu ty peníze byly čerpány šíleným způsobem a můžeme dneska vidět, když Evropská komise by se zajela podívat na ty projekty, které byly v tom období, prvním období čerpány, tak opravdu třeba Kolínský most, to je výsměch evropských peněz a je to vlastně i taková, bych řekl, taková eh, jakoby zadarmo propagace všech euroskeptiků, který vidějí, jakým způsobem Evropa zacházela s evropskýma penězma. A já už opravdu nechci tuto situaci nikdy v životě zažít to byly opravdu situace, kdy já jsem se styděl za to, že jsem občanem České republiky. Uh, ale o tom nechci mluvit, chci mluvit o této konkrétní zprávě. Já jsem strašně rád, že Česká republika udělala velký progres. Bylo to tady řečeno, že od roku 2014 tam nastaly některé změny. Ale byl bych velice rád, aby Evropská komise i nadále zůstala velmi kritická k tomu, jakým způsobem jsou v České republice čerpány peníze, protože zase vidíme, že se v některých oblastech začalo poměrně dost polevovat.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 bych byl důrazný k tomu, aby většina zakázek byla maximálně transparentní, aby výběrová řízení neprobíhala obálkovými metodami, aby docházelo k elektronickým posílání, posílání odpovědí na zakázky, aby tam bylo co nejmenší možnosti různých dodatečných výběrových řízení nebo dodatečných dávání obálek, obálek do daných řízení a opravdu žijeme v 21. století. Opravdu zdůraznuju, aby komise se zaměřila na elektronizaci státní správy. Já myslím, že pokrok tady byl zdůrazněn, ale je potřeba opravdu vést důraznou kontrolu. A já budu jeden z těch, který jsem občanem České republiky a který bude opravdu velmi důsledně uh, chtít, aby peníze, které jsou utráceny z evropských prostředků, byly vynakládány smysluplně a aby opravdu ta chybovost byla eh, dříve nebo později na úrovni Německa nebo dalších států. Přesně. Takže prosím, mohla byste také e, trošku systematičtěji e, říci, kolik programů bylo tady přerušeno a k těm novým programům 2014 až 2020. Ty informace, které jste nám předložili e, k těm probíhajícím finančním období vlastně nic neříkají, jestli tam tešou nějaké peníze nebo jak to tedy vlastně je. Čili tady vás poprosím znovu ještě o odpověď, kdo by tam rád začal. Tak já začnu. Tak ty přerušené projekty jsou zde vyjmenované. Jsou to programy z minulosti, kde teď eh, dokončíme tedy eh, platby z minulosti a většina tam eh, financování nebylo uzavřeno, protože tam probíhá policejní vyšetřování, ne celý program, ale je tam několik projektů, které se mm, policejně vyšetřují a také v OLAFu. Tam se budu, eh, bude řešit ten eh, informační systém o zakázkách, takže eh, až to bude dokončeno, tak my to uzavřeme. V novém programovém období tam jsme měli striktnou, striktní podmíněnost ex ante v podmínkách tedy a a, a my teď eh, sledujeme plnění těch výběrových kritérií. A když je vydána výzva, tak eh, sledujeme, eh, jestli v těch výběrových kritériích to není nasměřováno k zvýhodnění nějaké konkrétní strany. Čili tohle děláme u nového programového období. Nepřerušíme toto Nejdřív tady bude proces jmenování, který musí validovat komise. To bude do léta. A potom eh, moje kolegyně eh, eh, popíše ty audity. Okay, thank you, Gabriela. Just to uh, give some more information on the question. Děkuji, Gabrielo. Jenom uh, několik dalších doplnění na otázky předsedkyně a kolegu. Pokud jde o IT systém, tak uh, ano, tady probíhají procesy, pokud jde o počet smluv v oblasti IT. Jak vidíte ve, ve výroční zprávě o aktivitě, máme výhradu k, techni- k operačnímu programu technické pomoci v prioritní ose 2. Tady čekáme na výsledky probíhajícího policejního šetření. E, naprosto souhlasíme s úrovní korekcí, které navrhuje Národní auditní orgán, což je 25%, e, což by se dalo zvýšit na 100% e, podle toho, jak dopadne policejní vyšetřování. Mohu vás ale ujistit, že DG Regio podniká všechna nutná opatření a v době uzavření operačního programu už bude vlastně uplatněna patřičná korekce. Pokud jde o podvody. My se nezabýváme podvody, nicméně pokud na nějaký přijdeme, okamžitě dáme zprávu kolegům z OLAFu a až dostaneme zprávu, tak se to diskutuje ve výboru DG Regio pro pozastavení a e, přerušení a e, pokud jde o určité informace z tisku a podobně, tak e, jakožto auditoři e, to všechno zohledňujeme při hodnocení rizika a přizpůsobujeme tomu náš auditní plán a dáváme vám zprávu, jakmile máme závěry auditu získané na základě důkazů. Eh, pokud jde o informace o výhradách, tak eh, ty jsou obsaženy ve výroční zprávě o činnosti, ale mohu vám eh, podat stručné informace. Jsou dva operační programy, u kterých byla identifikována vysoká chybovost. To je Střední Morava a Jihozápad. To jsou programy, které jsou přerušené a dokud nebudou implementovány korekce, tak to přerušení bude trvat. Pak jsou dva programy Severozápad, kde jsme provedli auditní misi a členský stát zatím ještě nerealizoval korekční opatření. Týkalo se to celé řady kontraktů, kdy jsme žádali správní orgán, aby znovu ověřil výdaje na základě implementace akčního plánu. Takže to oni zatím musí udělat a my čekáme na výsledky. A jak už jsem říkala, operační program technické pomoci byl přerušen a čekáme na výsledky policejního eh, vyšetřování s implementací korekce eh, v systému IT. Děkuji vám. Můžu se vás ještě zeptat, jak je to s novými programy z let 2014 až 2020, protože tyto informace se týkají, ze starého, týkají starého období 2007-2013. Jak je to u těch nových programů? Well, from an audit point of view, uh, I z auditního hlediska. Já se nemůžu samozřejmě zapojovat do implementace, nicméně e, můžeme s radostí konstatovat, že došlo k přeskupení regionálních operačních programů. E, tam bylo mnoho problémů, když e, srovnáme situaci v roce 2013 a nyní, tak tam bylo mnoho problémů u regionálních operačních programů, například Střední Morava opakovaně má tak pětiprocentní chybovost. Takže jsme rádi, že dojde ke koncentraci, že bude jediný správní orgán a mé oddělení samozřejmě po podnikne eh, auditní misi do toho nového operačního programu, eh, to je, myslím si, důležitý krok vpřed. Pokud jde o nové období, eh, tak čekáme na proceduru jmenování orgánů, což je národní proces, na ten čekáme a doufáme v první nekvalifikovaná stanoviska v červnu nebo v červenci, potom provedeme hodnocení rizika a budeme provádět rozsáhlé mise přímo v terénu do těch nejrizikovějších eh, operačních programů. Eh, jak jsem už říkala, budeme zkoumat eh, výběrový proces, budeme zkoumat zprávu veřejných zakázek a tak dále. A to u těch nejrizikovějších a nejdůležitějších operačních programů. A kdykoliv během příštího roku velice rádi sem přijdeme, jakmile audity skončí a dopíšeme zprávu, tak vám, vás budeme informovat. Děkuji tak eh, to je dobrá eh, otázka. Kdy musíme tento bod znovu projednávat, abychom ho nestratili ze zřetele? To je první otázka. A druhá otázka. Eh, my jsme dostali zprávy z České republiky, že jaksi dotační politika má na svědomí to, že malé podniky nemají vůbec žádnou šanci, protože peníze jdou velkým podnikům. Je zajištěno, aby v operačních programech malé podniky dostali tu žádost, kterou, nebo aby jim byla uznána ta žádost, která by uznána být měla, aby nebyly zadními vrátky financovány velké firmy, eh, protože eh, malé a střední podniky z České republiky si stěžují, že nemají vůbec šanci dostat se k evropským penězům, protože těmi se financují zadními dvířky pouze velké firmy. Mohla byste k tomu něco říci? Děkuji. Yes. Ano. Eh, v souvislosti s velkými podniky Eh, ano, eh, to eh, prosáklo do tisku. Ano, jasné je, že podle našich programů je třeba, by se mělo dávat přednost malým středním podnikům. Máme zde celou řadu různých intervencí, které stát poskytuje velkým podnikům, jako IKT, technologie a podobně a nové nařízení tedy nemá nějaké restrikce. Zkušenost České republiky je taková, že třeba pokud jde o program na inovace, ekonomický rozvoj, tak tam jasná limitace eh, eh, v minulosti eh, se mělo že ta podpora velkým podnikům byla příliš vysoká a že je třeba tady dávat přednost malým středním podnikům nejenom pokud je o tematický cíl 3, tedy podpora malých středních podniků, ale dalším ještě, eh, takže tam, tam byl ten limit 20 alokací. Musím říci, že mm, to eh, je, ne, ne, nařízení to, je, to eh, bylo stanoveno jako dohoda s komisí. Slyšeli jste to asi z tisku teď oficiálně, že Eh, ten eh, řídící orgán předložil změnu programu, aby respektoval těch 20 To není požadavek podle nařízení, to je pravda. Komise má za to, ale že je třeba to eh, i tak dodržet, respektovat, poněvadž ten operační program musí stanovit priority, cíle, a eh, je třeba eh, striktně zachovat eh, tu nutnost podporovat malé střední podniky. Zatím je zde tedy takové riziko, že většina gro těch fondů bude absorbována velkými podniky. Tady. Takže to je názor komise. České orgány musí respektovat toto limity. A co časový plán? Kdy se máme tímto tématem znovu zabývat? Uh, so, um, well... Ano, v auditu my závisíme vždy na členském státu. Harmonogram, o kterém jsme jednali před dvěma týdny s českými orgány, pokud české orgány budou respektovat tento čas, tak uh, očekáváme eh, balíčky v červenci, v srpnu tohoto roku, potom pojedeme do terénu a poté zahájíme kontraktorní řízení, s tou sejde zpráva a tak dále, takže asi do léta 2017 budeme schopni něco předložit. Sommer 2017, das merken wir uns. Der Kollege Dobře, poznamenáme si léto 2017. Kolega Tojrer, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nebyl účasten této diskuze od začátku, protože paralelně se schází výbor Ekon, kde jsem byl potřeba jako stínový zpravodaj, ale teď bych chtěl ještě nadhodit jednu otázku. Podle informací, které já mám k dispozici, teď jde méně o tu delegaci jako takovou, ale vy, vy jste eh, jako DG Regio eh, měli eh, podat informace o, o stavu aktuálních programů v České republice a já eh, bych se chtěl z této souvislosti zeptat, eh, zda, eh, co, co si myslíte vy jako předsedkyně o tom, zda bychom to neměli udělat pro všechny členské státy. Otázka zní, proč tady hovoříme zrovna o České republice. V té zprávě účetního dvora protože i další země mají určité problémy. Podle toho, co jsem slyšel, ze strany komise. Je komise toho názoru, že e, v České republice došlo k pokroku a otázka e, tedy zní, zda bychom se na to neměli dívat jinak. Pokud správně čtu podklady, které máme k dispozici a e, pokud si, pokud jsem dobře informován o té delegaci, které jsem se za naší frakci neúčastnil já, ale jiný kolega, tak šlo především o e, léta 2009 až 2012. E, tam se naskýtá také otázka nebo 2007 dokonce, e, tak pak e, samozřejmě mě napadá otázka, jak vlastně e, bychom měli vnímat politickou odpovědnost za takovéto věci, které už se staly tak dávno. Je to nějakým způsobem rozpracováno a ukončeno, protože na té delegaci šlo o podklady z let 2009 až 2012. To je ale něco jiného než operační programy, které běží teď. Takže pro mě je to důležitá otázka otázka, eh, protože když cestují jiné delegace, například na eh, Haiti eh, nebo jinam, tak ty nemůžeme sledovat podobně intenzivně. Já si vzpomínám také na cestu do Litvy, která se týkala odstavení jaderné elektrárny. To také, myslím, není ukončeno, takže obecně by mě zajímalo, jak můžeme takovéto věci sledovat. Tuto otázku bych si rád vyjasnil, protože si neumím prostředí představit, abychom to dělali takto selektivně. Eh, máme určitý systém odsouhlasený frakcemi, jaké delegace se budou dále sledovat a jaké ne. Eh, pokud nastanou nějaké problémy, měli bychom eh, se o tom bavit, o tom není sporu, ale také bych se zeptal komise, jakým způsobem zacházíte s takovýmito starými případy. A jsou tyto staré případy z let 2009 až 2012 zpracované nebo nejsou? Pokud jsou zpracované, tak to ukončíme, tyto diskuze o této delegaci delegaci a už se k tomu nebudeme vracet a pokud to není eh, dokončeno, eh, tak eh, pokud jsou otevřené ještě případy z doby, kdy ta delegace proběhla, tak můžeme na tom dělat dále, ale někdy to musíme ukončit. Pokud, dojdo, pokud vyjdou jeho nové případy, tak radím, abychom vytvořili novou delegaci, která by se zabývala novými případy, protože tento výbor nemůže permanentně jezdit do 28 členských zemí a nemůže také všechny tyto delegace permanentně projednávat na schůzích výboru. Eh, já si myslím, že eh, pokud eh, to selektivně vypíchneme jednu delegaci, tak to považuji za vysoce problematické, když to nebylo projednáno koordinátory. Takže toto bych chtěl nyní zdůraznit. Eh, vážený pane eh, kolego Tojrere, eh, máme některé členské státy, které mají větší problémy než jiné. A i my provádíme analýzu rizika ohledně toho, čím se zabýváme a vidíme například, že na Slovensku je poměrně vysoká úroveň chybovosti a v, roce, a v České republice to bylo v roce 2012. Od té doby komise nám podává zprávu o úspěších v operačních programech, ostatně i v těch které jsme navštívili. Mezitím tyto úspěchy se jaksi proměnili v rostoucí problém znovu. A já si myslím, že tento výbor by se měl starat o rostoucí problémy. Mimochodem, ty informace, které nám byly rozdány, se dostaly k vám, kolego Tojrere. Já si myslím, že pokud se zajímáme o peníze zdaní, tak samozřejmě humanitární pomoc pro Haiti, to je poměrně přehledná situace, eh, jiná než členské státy s vysokými částkami, kde jsou strukturální problémy s operačními programy a kde je stabilně vysoká chyto, chybovost. Eh, podle mého názoru eh, je to takto dobré a existují důvody se Českou republikou zabývat. Každopádně eh, ještě máme follow-up o zprávách o pokroku Rumunska a Bulharska, protože otázka, co se děje tam v managementu, je stejně relevantní jako u každého jiného případu. A proto si myslím, že dává smysl, abychom se zabývali follow-upem. Já můžu pouze říci, že jsme byli na Ukrajině a určitě nás čeká téma Ukrajiny a zprávy fondů to budeme muset moc krát projednávat. Ta eh, delegace, ta, ta, ta cesta je vždycky jenom jaksi startovní bod, kterým začínáme a o tamtud potom pracujeme dále. Eh, myslím si tedy, že už dvakrát jsme projednávali Českou republiku jako následek této cesty. Eh, už jsme měli dvě debaty s vašimi předchůdci a eh, myslím si, že i příští rok eh, budeme o tom muset debatovat. To se vůbec nezaměřuje proti nějaké vládě nebo proti některým členům vlády. Jde o otázku strukturálního stavu zprávy financí v členských státech. A tam mají některé členské státy větší problémy než jiné. Tak eh, paní předsedkyně, když dovolíte, eh, já se k tomu ještě vrátím. Objevila se tady výčitka, že eh, tady vlastně se zabýváme zvláštním postupem nebo zvláštním řešením. Pokud to správně chápu, to je moje doplňující otázka, tak vy spíše usilujete o systematičtější přístup. Eh, a když jde delegace do Itálie, nebo kam to bylo do Jižní Itálie, tak si myslím, že by bylo důležité, aby eh, více zemí, které mají vysoké částky v strukturálních fondech, nebo které dostávají částky z fondu soudržnosti, tak my jsme byli v minulosti i Eh, v severovýchodním Německu a ve Španělsku a myslím si, že v tom případě je nutné, aby eh, tyto otázky eh, abychom je projednávali pro všechny země, aby to hodnocení rizika bylo také transparentní. Takže pokud s tím souhlasíte, tak mě by zajímalo, na, mě by zajímalo stanovisko komise k tomuto. Ano, mimochodem zítra máme eh, workshop jako eh, follow-up cesty do Řecka z září 2015 a eh, tam jsme se zabývali problémem vyvlastňování a nefungujícího postupu vyvlastňování. Zítra se budeme zabývat problémem vyvlastňování se zapojením evropských fondů, protože například eh, Řecko je členský stát s nejvyšším eh, podílem z evropských fondů, který jde na vyvlastňování. Eh, tady je otázka, jestli rozumíme svoji práci. Já si myslím, že pokud chceme důvěrohodně vykonávat rozpočtovou kontrolu, musíme se tímto zabývat. Prosím. Okay, thank you for the floor. Uh, so I... Děkuji za slovo. Já nesouhlasím s tím, co řekl pan Teurer, že komise nejedná v této věci, protože když se podíváte na zprávu o činnosti za rok 2014, tak eh, veškeré ty čtyři výhrady byly eh, ukončeny během roku 2015, byly zrušeny, takže když se přeruší platby, tak eh, věřte, že zde je velký tlak od národních orgánů, ho, aby se validoval akční plán. Kolegové jezdí do terénu, prověřují toto všechno velice pečlivě a poté vydáme doporučení mm, mm, pro eh, kolegy, aby znovu zahájili, zahájili platební proces my eh, velice dobře víme, jak programy se implementují v členských státech, jak tam fungují kontrolní orgány. My jsme zahájili vyšetřovat činnost těchto orgánů v roce 2009 a provedli jsme více než 360 misí do terénu. Tak se podívejte do zprávy eh, o činnosti z minulých let. Každý rok kontrolujeme situaci, monitorujeme plnění akčního plánu a také i můžeme potvrdit, že došlo ke zlepšení, které jsme viděli ze strany těch kontrolních orgánů i tím, že se třeba snížila, snížil počet výhrad, došlo k eh, finančním korekcím, které byly provedeny eh, na základě zjištění vnitrostátních orgánů či komise a monitorujeme, eh, k jakému zlepšení dochází a my eh, se zaměřujeme na ty eh, největší projekty a v auditu samozřejmě to tak je vždycky. Dostan, eh, zjistíte nové informace a v tisku se to hodně objeví. Tak věřte tomu, že my zacházíme stejně se všemi členskými státy hned řešíme rizika a to velice profesionálně. Děkuji. To, just to clarify, because I, I didn't want... Jenom abych objasnil, já jsem nechtěl obvinit nějak komisi. Pokud jsem vás teď dobře pochopil, tak eh, byste eh, povolili platby, poněvadž došlo ke zlepšení. So every interruption... každé přerušení plateb, tak eh, když my přerušíme platby, tak přerušíme akční plán s cílem ochránit rozpočet, takže potom požadujeme korekce eh, těch výdajů a také požadujeme opatření tak, aby do budoucna se ty chyby neopakovaly. Takže preventivní a korektivní opatření a i prověřujeme potom na místě, e, zdali veškerá tato opatření byla implementována a poté, až náš výbor rozhodne, že se zahájí platební proces. Ano, máte pravdu. Musíme se uspokojit, nejprve, že, že došlo k plné implementaci korektivních opatření. Eh, pokud to správně počítám, tak momentálně bylo je přerušených pět operačních programů, že ano? Kolegyně Ajala, prosím. Eh, ano, já jsem chtěla eh, říct si to tež, co pan Tojer, protože já si myslím, že problém nebyl v tom, zdali komise předloží, že došlo ke zlepšení nebo ne, ano, to jsme viděli, za to děkuji, ale spíše jak Eh, eh, se přistoupilo k tomuto návrhu v agendě. Takže jak potom vysvětlit toto kolegům, eh, když, protože třeba zde, když jsme byli v České republice, jak tam byl follow-up, ale ne, když jsme byli, ve, když proběhla ta mise ve Valencii, takže jde o ten follow-up, aby ve všech státech to bylo stejně. A mm, takže eh, o tom jsme i hovořili jako koordinátoři. Já bych chtěla, já potřebuji vědět eh, tyto informace, abych věděla, co mám říct kolegům, třeba českým kolegům, kteří potom vznesou tyto otázky. Takže já si myslím, že eh, mm, je třeba k tomu přistupovat konstruktivně a říci, dobře, Řecko, zpráva o Řecku, dobře, když to budeme mít na programu, tak abychom věděli, co říci, nebo na semináři, abychom to, aby to uměl vysvětlit, tedy jak je to s tím follow-up a eh, je třeba vědět, jak proběhl follow-up, takže proto, doporučuji, proto podporuji, co řekl pan Tojder, bylo by dobré, abychom eh, věděli, a, a uměli to komentovat, vysvětlit potom, protože jinak eh, to vypadá jako, že vy rozhodnete a eh, my nevíme proč. A najednou eh, to téma spadne jaksi z hůry a nikdo neví, z jakých důvodů a proč. Je třeba umět to vysvětlit a já proto souhlasím s tím, abychom, když nic jiného, aspoň měli informace, proč zrovna teď, v tomto okamžiku, najednou tady máme follow-up e, po této cestě, po této delegaci. A abychom i my ostatní byli schopni koherentně to vysvětlovat kolegům. Proto je třeba e, toto mít mohli vystupovat konstruktivně. Ganz wenig schlaflose Nächte. Um... Naštěstí uh, mám hodně málo bezesných nosí. V roce 2014 uh, eh, jsme byli v Dubnu v České republice a tam jsme viděli uh, větší problémy než v jiných ženských státech. To je třeba říci. Ale také jsme viděli, že je tam velká vůle úřadu uh, dostat ty problémy do, pod kontrolou. Uh, od té doby eh, jsem třikrát, čtyřikrát eh, s ministriní a českými úřady byla v kontaktu a eh, vidím, že oni na to kladou důraz a chtějí, aby se to zlepšilo. Proto jsem si myslela, že by bylo užitečné, abychom se na to zaměřili jako výbor. Můžu udělat sama, ale teď jsem trochu znejistila, protože Nevím, jestli mám dostatečný přehled o tom, co se děje v České republice, protože eh, účetní dvůr eh, hlásí něco ve svých auditech, několik alarmujících věcí. Máme tam obrovský počet eh, policejních vyšetřování a určitý, určitou část rezerv, ale já si prostě myslím, že je důležité, aby všichni zúčastnění věděli, že se eh, tam díváme a je to také dobrá zpráva pro eh, daňové poplatníky, že se o toto staráme. Není tam prostě, eh, nejde, nejde o to někoho postavit ke zdi, ale jde vytvořit dojem, že se opravdu staráme. Pokud Eh, nechceme udělat takový, eh, eh, takový dojem, tak to budu dělat sama, ale to asi nevede k správnému cíli. No, no estoy diciendo que no queramos... A neříkám, že e, vždycky musí být takový follow-up. Já jenom říkám, že to musí být koordinované. A já upřímně je to pro mě frustrující potom, že ty nám tady dáš všechny ty údaje, informace a mm, mm, potom třeba u Řecka zvláštní zpráva to bude a třeba tady bude víc lidí, kteří budou mít zájem o to vědět. A já se, já, mě jde o to, jak se to bude dělat, protože potom uh, bude snažší motivovat kolegy, aby je to zajímalo. Tady zatím pro nás to je frustrující. Mm, mm, mm je třeba, abychom byli schopni tedy fundovaněji a šířej o tom diskutovat, abychom mluvili o tom, jak to dělat způsobem, který bude konstruktivnější a více kooperativnější. Dobrá, takže já mnohokrát děkuji. To téma příští rok v letě tedy znovu bude na pořadu. A v rámci absolutoria to můžeme udělat, ale myslím si, že ta témata, která se dělají v rámci absolutoria, jsou tak trochu nevděčná, protože Eh, tam eh, se eh, nedíváme do potřebné hloubky. A já si myslím, že na naší důvěryhodnosti každopádně dodá, když se tím budeme zabývat jinak než ve řešení komisařů. Takže každopádně vám děkuji za ty informace a teď bod 6. mechanismus pro spolupráci a ověřování s ohledem na Bulharsko a Rumunsko. Dostali jsme zprávy o pokroku a nás zajímá, jak se tam eh, změnilo eh, hospodaření ve fondech a také eh, soudní situace v daných členských státech. Protože víme, že bez funkční justice nefunguje eh, spousta dalších věcí. Eh, vítám tady pana Slíse, já rovnou dám slovo. Vy už jste tady eh, stálým hostem u nás, takže prosím. Paní předsedkyně, já vám děkuji. A děkuji výboru za tuto příležitost poskytnout vám aktuální informace o mechanismu spolupráce a prověřování, je dobré si vždycky shrnout kontext. Jak si vzpomenete, eh, při přípravě eh, na eh, přistoupení Bulharska a Rumunska v roce 2007 bylo rozhodnuto, že je třeba další práce na boji s korupcí a soudní reformy a v případě Bulharska i v boji s organizovaným zločinem. Takže byl vytvořen výbor pro dosažení souladu s eh, danými eh, indikátory a komise byla požádána o aktuální eh, zprávy. Poslední zpráva byla vypracována v lednu a byla zaslána radě. Závěry rady byly přijaty na zasedání v březnu. Čili jak děláme svoji práci? Během roku si vyměňujeme eh, informace s národními úřady, ale také sbíráme informace od mezinárodních organizací, od expertů a od zástupců občanské společnosti. Nicméně jádro naší práce eh, spočívá ve spolupráci se státními orgány. Zároveň jim děkujeme za konstruktivní spolupráci. Je tady eh, ta stránka spolupráce, která je opravdu důležitá. To se týká evropských fondů. Eh, CVM, jak eh, váš výbor ví, nemá své vlastní prostředky, ale členské eh, státy, tyto dva, čerpají evropské strukturální investiční fondy a to stále častěji, když se podíváte na nové programové období. Takže tohle lze použít pro vytvoření reformních plánů, investice do IT, do, do vzdělávání a tak dále. Tolik tedy eh, sdílené eh, řízení při eh, výběru konkrétních projektů na základě priorit. Obyčejným běžným způsobem v rámci multi, víceletých programů. Tedy SRSS je přímo zapojena a začala spolupracovat s Bulharskem na poskytování eh, tedy odborných znalostí pro konkrétní projekty. Ta stránka spolupráce má eh, pomoci dosáhnout občanům získat plné výhody z evropského, eh, tedy z unijního členství. Řada těch projektů má pozitivní dopad. Můžete samozřejmě také sledovat náklady korupce pro cel, ekonomiku jako celek. Také tady víme jaké jsou náklady na neexistenci Evropy v oblasti organizovaného zločinu a korupce. A je to samozřejmě kvantifikovat a liší se to od jednotlivých členských států, ale všechny odhady ukazují, že je to zásadní výzva. Takže abych tak trochu schrnul aktuální situaci v obou členských státech, začnu s Bulharskem. Zpráva z minulého roku se zabývala a zprávu, tedy eh, Ehm, jak eh, reformou soudnictví, tak eh, novým přístupem ke korupci. A, a zpráva a letošním tuto postup přejímá. Takže pokud eh, jde o soudy, tak zpráva schrnuje některé rozpory během roku 2015, ale poznamenává, že reforma nejvyšší soudní rady, tedy proběhla, a to znamená větší autonomii pro eh, soudce i žalobce při eh, rozhodování na radě. Eh, změny ústavního soudu z prosince byly významným krokem k reformě rady a v dubnu to začalo fungovat podle nové struktury. Také je celá eh, řada dalších věcí v eh, reformě eh, soudnictví, kde se komise těší na další kroky a druhý balíček legislativních pozměňovacích návrhů vláda připravila, aby toto tedy naplnila v praxi. Druhá oblast, kde zprava dochází k pozitivnímu vývoji, je nový systém náhodného přidělování případů soudům. Letoš eh, se můžeme podívat na konsolidaci tohoto kroku a sledovat jeho implementaci. Zpráva také eh, konstatuje eh, pozitivně, že soudci pozitivně veřejně obhajují reformu. Pokud je o doporučení, tak tam jsme se zaměřili především na ty nejdůležitější oblasti, zejména pokud je o zachování bezúhonnosti soudního systému. Byla tady otázka a jmenování a náhodného přidělování případů jako eh, testy bezsmluvnosti. Potom eh, řada těch věcí navazuje na předchozí doporučení, například potřeba identifikovat eh, problémy ve všech fázích v vyšetřování, trestní stíhání u soudu a potom jasně stanovit, jak se tedy k těm případům stavět tak, aby se ty případy efektivně opravdu stíhali. Potom je tady antikorupční eh, zákon, který měl vytvořit antikorupční agenturu. Eh, to parlament odmítl v eh, loni v září. A zpráva a tvrdí, že je to otázka, je tady otázka ohledně koncenzu na reformě. Nicméně projednává se nový návrh mít uh, úřad, který bude věnovaný korupci a bude fungovat, by byl velký krok vpřed. Potom je tady uh, zásadní uh, výzva, pokud jde o uh, korupční případy nebo závažnou trestnou činnost. Byl zde určitý uh, pokrok, ale celkově uh, zatím uh, ta situace je nepřesvědčivá. Hmm, závěrem eh, zpráva po pojmenovává některé důležité iniciativy, to znamená reformní agendu v roce 2015, a říká, že bude velice těžké ji naplnit. Také eh, říká, že je třeba dosáhnout přesvědčivé eh, výsledky před soudy v klíčových případů a také se zaměřuje na konkrétní kontroverze. Implementace obou strategií to bude do zajisté do konce roku 2016 velký bod programu. A teď se podívejme na Rumunsko. Zpráva v roce 2016, tedy 2015, za předchozí rok už e, zaznamenala zásadní pokrok, ale e, zároveň skonstatovala, e, že je třeba konsolidovat. Zpráva za rok 2016 se zabývá těmito trendy, předchozího eh, roku a ukazuje, kde se reforma eh, uchytila. Nezávislost soudu je klíčová otázka a v rámci toho eh, transparentní výběrové procedury na klíčové pozice jsou podstatné. Byly se také některé jasné zkušební případy a komise sleduje bedlivě jmenování těch hlavních veřejných zástupců, eh, státních zástupců a mm, soudců. Také eh, zde eh, formálním procesem došlo k napadení soudní závislosti a soudní moc ukázala vůli bránit se. Nicméně kodex etický pro poslance parlamentu ještě eh, nezaručuje nezávislost soudů a zdále, eh, i, i nadále je nezávislost soudů napadána. Eh, rumunské soudnictví jako celek vykazuje profesionalitu a přizpůsobuje se zásadním změnám, pokud jde o implementaci nových pravidel. I když eh, nový trestní eh, zákonník vstoupil eh, v platnost před dvěma lety, tak je napaden před ústavním soudem a také vzhledem k nejistotě v parlamentu čelí problémům. Jeho reforma by měla být dokončena, ale to poměrně rychle podle názoru soudních orgánů. Hlavní protikorupční instituce hm, ukazují eh, životaschopnost eh, i za obtížných okolností a mají eh, velmi dobré výsledky při boji s korupcí. Zpráva se také zabývá otázkou kvality spravedlnosti a zejména toho, jestli dvě parlamentní komory by neměly mít jasná kritéria k odmítání žádostí o odstranění imunity nebo preventivní zatýkání. Pokud je o boj s korupcí, tak tam prevence eh, zůstává klíčem na všech úrovních a členové výboru si asi pamatují eh, ten eh, tragický požár v Bukurešti minulý rok na podzim, což byl důsledek místní korupce. Ty, ty problémy se ukazují i nadále široce. Hm národní protikorupční strategie a nový systém eh, IT by měl pomoci v eh, zadávání veřejných zakázek, ale příslušný zákon ještě nebyl přijat. Potom je tady zřízení nové agentury eh, k konfiskaci výnosu stresné činnosti. To by mohlo být velmi důležitým krokem k naplnění doporučení komise k implementaci doporučení o konfiskačních eh, rozkazech. Celkově eh, lze říci, že se eh, systém konsoliduje a Rumunsko pokračuje směrem k cílům CVM. Zároveň ovšem můžeme konstatovat, několik doporučení z roku 2015 zůstává v platnosti, takže ta zpráva ještě nedosáhla takového koncenzu tak, aby bylo dosaženo trvale udržitelného pokroku. Zpráva došla k tomu závěru, že letos bude několik klíčových zkoušek a tedy eh, příležitostí ukázat eh, rozsah, eh, skutečný rozsah reformy. Takže pokud to schrnu, pokud ty cíly jas, zůstávají jasné, tak je zřejmé, že mechanismy už postoupily v soudní reformě i v boji s korupcí a komise se těší na spolupráci s oběma členskými eh, státy k eh, zajišťování těchto cílů. Děkuji vám. Děkuji, to jsou eh, velice důležité informace a myslím, že i dobré zprávy. Eh, jak už bylo řečeno, eh, my jsme byli na Ukrajině a eh, bylo to poměrně hrozné zjistit, co se děje v zemi, kde neexistuje tolik mechanismů. My tedy chceme i nadále se snažit konstruktivně tuto situaci sledovat a podporovat vás, protože to jsou důležité body pro fungování celé Evropské unie a obou těchto zemí. Proto mám radost, že dnes vlastně přijetí tohoto mechanismu eh, v členských státech je poměrně značné. V Rumunsku byly velké problémy, které se povedlo částečně odstranit. Děkuji. Kdy myslíte, že se musíme tímto tématem znovu zabývat? Tak eh, my momentálně eh, pracujeme na eh, výročních zprávách a naše příští zpráva, která normálně by přišla v lednu příštího roku, eh, bude pojata trošku jinak, protože vlastně to bude desáté výročí eh, CVM. A proto bychom si chtěli udělat více času a pojmout to šíře. Možná by komise mohla využít této příležitosti k tomu, aby e, vyvodila závěry ohledně toho, kam se tento mechanismus může ubírat do budoucna. E, myslím si tedy, že to bude strategická příležitost, e, kterou by váš výbor mohl považovat za zajímavou, takové dlouhodobější bilancování. Do té doby patrně nebudou z naší strany žádné eh, důležité momenty, nicméně samozřejmě pokud váš výbor by se chtěl vrátit k těmto otázkám, tak eh, my vždycky velice rádi přijdeme a eh, nabídneme vám aktuální informace. No deset let mechanismu, to je hezké jubileum. Kolega Novakův, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl zareagovat na poslední slova zástupce komise o budoucnosti CVM. Možná, že eh, počet poslanců v tomto sále eh, je jasným znakem toho, jaká by měla být budoucnost CVM. Bulharsko a Rumunsko, eh, jak víme, vstoupilo do Evropské unie 1 ledna 2008 a eh, od té doby provádí reformy eh, v oblasti eh, soudnictví, a boje proti organizovanému zločinu. A po osmi letech a třinácti zprávách eh, se změnilo Bulharsko i Evropská unie. Eh, v poslední zprávě Evropské komise se píše, že pokrok v obou zemích je faktem. A eh, já mám radost z většiny toho, co se tu píše o obou zemích a o zlepšeních v různých sektorech. Tam se ale sám sebe, zda tento mechanismus stanovuje konkrétní kritéria, která mají obě země naplňovat a jakým způsobem budou tato kritéria formulována. Protože v tuto chvíli jsme v některých kritériích i dále než naši evropští partneři, zejména v případě Bulharska. A v neposlední řadě nezapomínejme na to, že práce této zprávy a vydání této zprávy stojí peníze evropské daňové poplatníky. Podle Olafu je má země jednou z těch, které jsou na špičce pokud jde o oznamování OLAFu v případě eh, podezření na nesrovnalost nebo podvod. A aktuální čísla ukazují, že Bulharsko eh, dosáhlo více než 97% eh, 97% úrovně čerpání z evropských fondů. To jsou poměrně působivé výsledky. Možná jsou tu ještě určité problémy, které čekají na vyřešení. A já vím, že existuje spojitost mezi evropskými fondy a soudním systémem, ale samozřejmě ta čísla, ty výsledky ukazují, že si vedeme poměrně dobře, což je cílem. Já dostávám detailní informace od OLAFu i od komise o e, našem pokroku, jak pokud jde o absorpci evropských fondů, tak e, pokud jde o reformu soudního systému. Takže pokud e, budeme takto pokračovat a pokud budeme pokračovat bez mechanismu, tak rozhodně potřebujeme kritéria, co se má dělat, kdy a jak. Potom bude eh, mnohem jasnější členským státům i jejich občanům, kde přesně vláda selhala při provádění reform a kde došlo k významným úspěchům. Tak eh, to byly tedy mé úvahy a jsem vám k dispozici, pokud byste si přáli další debatu. Kolega Ivan, prosím. În primul rând vreau să mulțumesc și eu pentru... Já eh, bych chtěl poděkovat komisi, které jsem velice vděčný za informace o těchto dvou zemích. Eh, děkuji za zprávu tedy k Rumunsku i k Bulharsku. Myslím si, že by nebylo spravedlivé eh, tady dělat nějaké srovnání. Mm, myslím, že nelze říci, že v Rumunsku je více problémů než v Bulharsku. Ty problémy jsou jiné, protože ty země jsou jiné, jejich systémy jsou odlišné, eh, jejich politické elity jsou jiné, jejich tradice jsou jiné, postupy, pracovní postupy se liší. Takže těžké je porovnávat srovnávat a dát je do jednoho pytle. Já si myslím, že pokrok v každé té zemi je třeba vyhodnocovat eh, extra a jsem velice rád, že komise kvituje s potěšením pokrok. Vím, že cesta ještě před námi velice dlouhá. A tady my v našem výboru rozpočtové kontroly a my vůbec v Evropském parlamentu bychom eh, eh, měli Mm, nepodlehnout, neměli bychom podlehnout pokušení a zneužít tyto zprávy v nějakých eh, vnitrostátních politických bitkách. Mm, když je tam levicová vláda, tak eh, to zneužije pravice a naopak eh, úplně jedno, ke které politické rodině patříme. Já si myslím, že Eh, cíl nás všech je boj proti korupci. V obou zemích, v těchto obou zemích, ale nejenom v těchto obou zemích, protože korupční kauzy existují všude po Evropě, eh, problémy s korupcí eh, existují i ve státní správě, v demokratických zemích. Podvody existují ve všech zemích, takže bychom měli tyto země podpořit na jejich cestě která před nimi ještě stojí, ale měli bychom zajistit spolupráci všech 28 států, protože to by bylo užitečné do budoucna. Finanční zájmy Evropy jsou skutečně ohroženy kvůli korupcí v celé EU. Myslím si, že bychom měli o tom diskutovat eh, více dopodrobná zde ve výboru Kokobu Měli bychom diskutovat o nástrojích, které máme, abychom mohli vymáhat zpět eh, částky, které neoprávněně skončily v kapsách různých osob a mm, převedli si je do zemí, které chrání, je chrání prostřednictvím bankovního tajemství. Evropská unie by měla přehodnotit eh, svoji politiku i diplomatické vztahy s určitými zeměmi, které chrání korupčníky a odmítají poskytovat informace. Tady je třeba diskutovat o celé škále problémů, ale pokud jde o tyto dvě konkrétní země, třeba jim poděkovat eh, za úsilí a eh, pozbuzovat je cestě vpřed. Děkuji. Tak mě je líto, že, nemůž, že jsme nesledovali také Chorvatsko. To je eh, země, kde vlastně to trvalé sledování dá práci, ale má také eh, mnoho výhod, protože eh, ten vývoj se dá korigovat to téma se netýká pouze dvou členských států a opravdu ty pokroky tady lze vidět. a je potřeba se tím pozorně zabývat. Myslím si, že pokud jde o management, tak situace v obou členských státech se zlepšila. Jsou tam ujedinělé problémy, ale ty systémové problémy, které tam byly dříve, ty jsou pryč a je důležité, aby to tak také zůstalo. Každopádně eh, to budeme mít i nadále na zřeteli. A máte určitě pravdu, že pár problémů máme v mnoha členských státech eh, ne, neměli bychom eh, se eh, nechat zmást a udělat to správně. Ještě prosím o slovo závěrem. Asi jsem řekla špatně vaše jméno Silis. Jak se to vyslovuje? Sleaze. But it's a uh, evening... Sleaze, ale ani pro angličana to není jednoduché jméno. Chcete ještě na závěr něco říci? Um, maybe just to... Tak eh, možná bych eh, ještě eh, řekl pár věcí v reakci na vyjádření poslanců výboru. Komise si uvědomuje, že CVM je neobvyklý nástroj a já jsem zmínil zvláštní okolnosti jeho původu, které to vysvětlují. Nicméně komise e, na něm musela pracovat e, ve spolupráci s oběma dotčenými členskými státy. A myslím si, že komise zcela jasně e, cítí, že tento nástroj pomohl dosáhnout společných cílů, které byly na začátku vytyčeny. poskytli určité zaměření, zacílení a my se v doporučeních snažíme eh, být dostatečně konkrétní na to, abychom poskytovali jasnou představu o tom, jak se na to díváme a na to, jak mohou tyto dva státy dělat pokroky. Snažíme se být dostatečně konkrétní na to, aby to bylo užitečné, ale ne tak konkrétní, abychom nedávali členským státům nějaký eh, manévrovací prostor, na který mají samozřejmě právo. Myslím si ale, že eh, by mělo být jasné, že potřebujeme eh, potřebujeme tu udržitelnost, potřebujeme ty výsledky a potřebujeme si uvědomovat, že ty členské státy mají určitou autonomní dynamiku. Chceme-li vybudovat důvěryhodnost v to, že cíle CVM budou platit i v případě, kdy mechanismus sám existovat nebude. Takže to je náš cíl, tento, toto povědomí o udržitelnosti. Ano, určitě. Pokusíme se vás podporovat, protože tento mechanismus jsme brali jako cíl a také jako zdroj poučení o tom, co všechno členské státy potřebují. Takže tím jsme na konci dnešního pořadu jednání. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin ráno Eh, ještě eh, pokud se dívá prezidium, tak bych chtěla připomenout, že dnes večer máme eh, trialog s komisí a radou v 19 hodin ohledně dozorčího výboru. Chtěla bych vám poděkovat a přeji vám hezký večer. Děkuji, že jste přišli. S některými se uvidíme zítra, s jinými ne. Děkuji, že jste přišli. Naschledanou.